Siamo pronti, prendete posto. Jste připraveni? Posaďte se. Buongiorno a tutti. Dobrý den. Začneme zasedání našeho výboru a pokud nemáte žádné připomínky, tak budeme považovat pořád jednání za schválený. Analogamente, se non vi sono osservazioni... Rovněž pokud nemáte žádné připomínky, tak před koncem dnešního zasedání zápisy z 16. a 17. března 12. dubna budou také považovány za schváleny. A chtěl bych celý výbor informovat, že zítra společně s koordinátory budeme mít schůzku s komisařem Jolesem, kde bude probíhat výměna názorů o linii vývoje zemědělské politiky. Týká se to staré komitologie a teď z toho budou delegované akty a prováděcí akty. A já doufám, že se nám podaří se dohodnout na nějakém časovém harmonogramu, který by zajistil, že parlament bude moci co nejdříve se chopit své úlohy spoluzákonodárce tak, jak to stanoví Lisabonská smlouva. A dále bych vás chtěl informovat, že budeme mít workshop o konkurenceschopnosti zemědělství ekonomické unie a to 10. května. A zvláštní zasedání 18. května v 19 hodin, to znamená ve Štrasburku to bude, abychom se mohli podívat na tu spoustu pozměňovacích návrhů ke zprávě George Lyona o budoucnosti SZP po roce 2013. Tak. A teď začneme výměnu názorů s komisařem Johnem Dalim, komisařem odpovědným za politiku v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. Já bych tady milého Johna chtěl především přivítat. Je to věc, která naše poslance velice zajímá. Chtěli bychom vědět, jaký je tvůj pracovní program v příštích pracovních letech komise. A to, co se týká otázek zdravotních, fitosanitárních a samozřejmě také, co se týká bezpečnosti potravin. Takže já děkuji panu Dalimu, že přišel mezi nás a dám mu slovo. Děkuji. Chairman, honorable members. Pane předsedo, vážení poslanci, mám velkou radost, že jsem dnes mohl přijít. Je to moje první příležitost dát vám aktuální informace o celé řady klíčových záležitostí, které tento výbor zajímají. Samozřejmě mohu také odpovědět na případné dotazy. Zemědělství a potravinářský sektor má velký význam pro ekonomiku Evropské unie. Je to největší výrobce a největší zaměstnavatel. Vzkvétající průmyslový a zemědělský sektor má proto zásadní význam. A říkám to, abych zdůraznil klíčový příspěvek, který přináší zemědělství a potravinářství k naplnění cílů iniciativy Evropa 2020. Já se budu věnovat několika bodům z pracovního programu komise, které spadají pod můj mandát a pod mandát tohoto výboru začnu rostlinolékařskou oblastí, což mi připadá vhodné vzhledem k tomu, jak velký význam mají eh, rostliny v potravinovém řetězci. Ze současné krize je zřejmé, že Evropská unie potřebuje silnější ochranu proti organismům, které škodí rostlinám. Potřebujeme strategičtější přístup k rostlinolékařské oblasti. Při nejmenším proto, abychom se vypořádali s novými chorobami a škůdci, které se, kteří se objevují vzhledem ke změnám klimatu, Celkové vyhodnocení současného rostlinolékařského režimu v současné době probíhá a já mám v úmyslu předložit novou strategii v roce 2012. Měl bych také krátce zmínit implementaci nového právního rámce pro ochranu rostlin. Máme jednoznačnou motivaci, aby sektor pesticidů inovoval a využil tak nově vznikající tržní příležitosti pro bezpečnější produkty ku prospěchu všech. Nové produkty se v budoucnu dostanou na trh rychleji díky přísnějším lhůtám v procesu schvalování a vydláždí tak cestu pro rychlejší a širší přístup k výrobkům pro zemědělce. Nyní geneticky modifikované organismy, jak jistě víte, v pracovním programu komise máme položku, která znamená, že do konce června má předložit konkrétní iniciativu k tomu, jak dát členským státům svobodu rozhodnout, zda povolí či nepovolí pěstování GMO na svém území. Bude se v tom odrážet pozice předsedy Barosa a politických směrů, které byly zveřejněny ještě před utvořením kolegia. Co se týče klonování, když jsem měl prvního ledna slyšení, předložil jsem závazek, že předložím plán a tento plán nebo tato položka je také v pracovním programu. Útvary komise v současné době provádějí konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, abychom si udělali celkový a vyvážený obrázek. Rád bych využil této příležitosti a uvedl, jak se stavím k široké otázce inovace a vědeckého pokroku. Já jsem pro inovaci a jsem odhodlaný plně využít eh, možnosti, které nabízí věda, ale ne za každou cenu. Budu se držet politiky odpovědných inovací, přičemž budeme podporovat pokrok, ale zároveň musíme náležitě zohlednit otázky rizika a bezpečnosti. Přísnější postupy pro schování pesticidů, které už jsem zmiňoval, jsou dobrým příkladem legislativní motivace k inovaci. Obecně řečeno mohu říct, že potřebujeme otevřenější a úplnější debatu o vědě, včetně odpovídajících vysvětlení ze strany průmyslu, pokud je o výhody pro občany z hlediska nových a inovativních produktů, přičemž musíme také řešit obavy evropských občanů. Jak vážení poslanci jistě vědí, komise zveřejnila sdělení o nové strategie pro zdraví zvířat, bylo to v roce 2007, s tím, že prevence je lepší než léčba. V září 2008 jsme na tuto strategii navázali schválením akčního plánu s 31 konkrétními položkami. Většina z nich už probíhá a některé už se projevily. Co se týče právního rámce této strategie, mám v úmyslu předložit návrh předpisu v Evropské unii pro zdraví zvířat v příštím roce. Musíme mít na paměti vztah mezi pravidly Evropské unie a mezinárodními pravidly. Naše legislativa v zásadě odpovídá doporučením a normám Světové organizace pro zdraví zvířat. Některá z našich pravidel zacházejí dál. Budeme dál trvat na tom, že Evropská unie má právo zachovat si vysokou úroveň ochrany, co se týče veřejného zdraví a zdraví zvířat, pokud je to opodstatněné. První komunitární akční plán ke zdraví zvířat na rok 2010 končí letos. A vyhodnocení výsledků už se zpracovává a bude dokončeno v prosinci. V této souvislosti věnujeme zvlášť velkou pozornost vyhodnocení údajů o nákladech, které se pojí s vysokou úrovní živlohody zvířat. Na tomto základě a na základě doporučení velice užitečné polsunové zprávy z tohoto výboru zpracováváme novou strategii, která bude holisticky přistupovat k politikám eh, pohody zvířat na dalších pět let. Další otázka, která souvisí s pohodou zvířat, která se v minulosti ukázala obtížnou, je to doprava zvířat. Tady má komise předložit zprávu. Zprávu očekáváme do druhé poloviny příštího roku a bude vycházet z důkazů, které se týkají vědeckého, sociálního a hospodářského rozměru této otázky. A bude také souviset s uplatňováním současných pravidel EU. A nyní otázky, které nejsou v letošním pracovním programu, ale stejně se týkají pohody zvířat. Rád bych krátce zmínil zajímavé vyhlídky označování z hlediska pohody zvířat. Navážu na to, co jsem říkal na svém slyšení. Já nevěřím, že bychom měli spotřebitelům říkat, co mají jíst, ale jsem přesvědčený o tom, že máme povinnost dát jim vědět, co jedí. Loni v říjnu komise přijala zprávu, která se týkala celé řady otázek v souvislosti s označováním v oblasti pohody zvířat a případného vytvoření referenčních evropských center na ochranu a zájmu pohody zvířat. A velice mě potěšila podpora těchto referenčních center, která se projevila v Polsonově zprávě. V oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat je Evropa považována za někoho, kdo stanoví trendy poměřovací měřítka na světové úrovni. Evropský model má obrovský potenciál. Měli bychom se snažit podporovat a využívat tento model v nejširším, nejširším slova smyslu, abychom otevírali tržní příležitosti. Máme vynikající značku a měli bychom ji co nejvíc využít. Pokud jde o dovoz, tady jednoznačně uvádím, že dovážené výrobky musí dodržovat naše bezpečnostní požadavky a musí zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti, jako u potravin vyráběných v Evropě. Nicméně, vzhledem k tomu, že musíme posoudit otázku konkurenceschopnosti, předložím také zprávu o aspektu bezpečnosti, a to do konce roku 2010. Provedu konzultaci se zúčastněnými stranami, protože samozřejmě na této věci záleží mnohým. Nicméně budeme vždy vycházet z toho, abychom zajistili, že rámec, který máme, dál vede k tomu, že potraviny jsou bezpečné bez ohledu na původ. BSE. Tady se trend projevuje pozitivně. Myslím, že jsme dospěli do stádia, kdy změny určitých opatření můžeme očekávat, aniž bychom ohrozili zdraví spotřebitelů. A proto jsem požádal své útvary, aby vytvořili cestovní mapu pro BSE, která by nám ukázala, jak bychom případně mohli v budoucnu pozměnit evropská opatření v období 2010 až 2015. Tento dokument by měl být schválen v komisi už v červnu a samozřejmě ho zašleme parlamentu, abychom vydláždili cestu pro kolektivní diskuzi o budoucích změnách. A poslední připomínka. Už teď máme vysokou úroveň bezpečnosti potravin a zdraví zvířat v Evropě. Můžeme být právem hrdí. Zemědělci, výrobci potravin, regulátoři mohou být hrdí na výsledky regulační činnosti v posledních letech. Dáváme našim spotřebitelům vysoce kvalitní, bezpečné potraviny, které si mohou dovolit. Tento úspěch můžeme udržet jen tehdy, když budeme dál řádně uplatňovat opatření, která už byla zavedena. Špatné uplatňování pravidel ohrožuje jak důvěryhodnost, tak efektivitu našeho právního rámce. Pane předsedo, vážení poslanci, toto byl takový stručný přehled věcí, které zajímají nás i vás a které jsou součástí letošního pracovního programu komise. A zmínil jsem se také o určitých klíčových otázkách. A nyní očekávám se zájmem vaše otázky. Děkuji. Molto bene, grazie commissario. Výborně, já vám děkuji, pane komisaři. Děkuji za toto vystoupení. Mám tady hodně zapsaných řečníků, tak začneme rovnou s diskuzí, abychom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 Děkuji také za eh, váš projev a za všechny vámi poskytnuté informace. Hovořil jste o tématech, která jsou pro nás velmi důležitá a na kterých je neustále pracujeme a nad kterým se neustále zamýšlíme. První otázka, když hovoříte o 2012 nové strategii pro ochranu rostlin. My jsme právě odsouhlasili balíček pro rostliny a proč tedy tak brzo se zabýváme nějakou novou strategií? To je tedy první otázka. Druhá otázka. Ochrana zvířat. Vy jste o tom hovořil hodně. Já jsem byla pravodojkou pro eh, strategii na ochranu zvířat, která teď je bude končit. A my jsme na evropské úrovni eh, zavedli nové věci a tím jsme také dali nový impuls pro ochranu zvířat v Evropě. Vy říkáte, že chcete celoevropský zákon na ochranu zvířat a já vycházím z toho, že získáte velkou podporu v našem výboru v souvislosti s harmonizací v souvislosti s evropským vnitřním trhem, který všichni máme společný, ale také, a já bych o to poprosila, v souvislosti se zvířaty, kteří nejsou součástí tohoto balíčku v této době, to znamená um, domácí zvířata, domy, dobytek, zemědělský dobytek, ale také eh, psy a kočky. E, já si myslím, že když hovoříme tedy o ochraně zvířat, tak bychom měli hovořit o všech zvířatech. E, co se týče té diskuse o té nové strategii, tak pro nás by bylo velmi důležité, stejně jak říká pan Paulson, abychom tedy vypracovali dobrou zprávu. já jsem si jistá, že paní Paulson takovou zprávu vypracuje, ale musíme se také zeptat, e, jak daleko jsme v Evropě došli, jaká část té celé strategie bude opravdu uplatněna. Jak se chováme ke zvířatům během přepravy? Spousta členských států eh, musí ještě hodně pokročit, eh, například co se týče norem pro zvířata v klecích a tak dále. Co se týče biopatentů a klonování, co se týče klonování, vy jste říkal, že předložíte brzy zprávu, to je velmi důležité, protože to téma je opravdu velmi důležité a to vidíme také v souvislosti s tímto tématem a s biopatenty. Já bych nicméně byla ráda, abyste vypracoval zprávu nejenom o klonování, ale také o těch biopatentech. Děkuji. Děkuji. Elizabeth a teď Michel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři za tu cestovní mapu, kterou nám tu prezentoval. Zdá se mi to jasné, ucelené a správně rozložené. Máte tedy několik eh, důležitých momentů, kterých se rozhodně hodláme také zúčastnit, ale chtěl bych eh, tady trochu elaborovat k jednomu bodu, který jste rychle zmínil. Totiž vysoké náklady na ochranná opatření, která máme v Evropě pro zemědělskou produkci a jejich různé formy. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak jste říkal, že ty náklady budou zhodnoceny. Já jsem nezachytil, kdy a myslím, že to je naprosto zásadní z hlediska debaty, která probíhá u budoucnosti SZP. Protože tyto náklady samozřejmě eh, v očích veřejnosti do značné míry ospravedlňují společnou zemědělskou politiku a finanční prostředky, které do ní jdou. A druhá věc, tady jsem chtěl zdůraznit problematiku, která se v Evropě často objevuje, je nová a myslím, že je to věc, eh, pro kterou budeme muset brzy vytvořit nějaký evropský rámec, abychom o tom mohli diskutovat. A je to průmyslové znečištění. Skoro všude v Evropě teď vidíme zemědělskou produkci a jaký dopad na ní má eh, zjišťování eh, znečištění, ke kterému došlo často dávno. Jedná se o dioxiny například a podobné věci. A zemědělci k tomuto nemají žádný jasný rámec. Ani právně to není jasné, jak přesně stíhat takovéto případy. A je to věc, kterou se musíme dnes zabývat. Je to otázka, která je někdy na místní úrovni velice důležitá. Mluvím tady o některých eh, periferiích, eh, kde se nachází různé továrny, periferie, kde probíhaly různé chemické aktivity. Spousta hospodářství může být tímto způsobem v podstatě připravena o přístup na trh na nepříliš dobře definované období, takže je to věc, kterou bychom rozhodně měli nějak ošetřit na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji, Michele. Eh, teď Josebové, a potom pan Schmidt. Pane komisaře, už je to několik měsíců, co jste nastoupil do funkce. A je pravda, že jste začal velmi rozhodným způsobem. Tím, že jste schválil geneticky modifikované brambory. A to proti názoru většiny evropských občanů a evropských zemědělců. Byl to docela šok, nikdo to nechápe, protože většina členských států žádali, aby byl vytvořen hodnotící organismus EFSA, už se to žádá zhruba dva roky. No a jak přijmout že i dnes je systematicky toto povoleno. Přitom všichni víme, že ten hodnotící mechanismus zdaleka nebere v úvahu veškeré dimenze, ať už jsou to dimenze environmentální, sociální, ekonomické. Vy jste dnes říkal, že na červenec hodláte předložit návrh nějaké nového nařízení, které bude brát v úvahu subsidiaritu a umožní tedy členským státům, aby na svém území schválili nebo zakázali geneticky modifikované organismy. Ovšem to bude dosti složité, protože některé členské státy GMO zakážou, jiné je povolí, ale my tady máme společný trh. Máme obchod mezi členskými státy, potom je tady otázka znečištění skrze pil nebo uh, dopravu je možné přenášet GMO z jedné země do druhé, takže já myslím, že tohle opravdu není koherentní způsob, jak to pojmout. A navíc je tady další problém. Totiž, jaký vztah to má k VTO, protože my se ocitneme v situaci, kdy ty členské státy, které zakážou GMO na svém území, budou potom možná atakovány před nějakým panelem VTO, protože to bude proti pravidlům, které Evropská unie jako celé schválila. Takže kromě těch formálních otázek je tady ještě skutečnost, že přece není možné, aby takováto debata v dnešní době probíhala jen mezi komisí, radou a členskými státy my tady v podstatě obcházíme občany a obcházíme Evropský parlament. A je třeba, aby Evropský parlament mohl o těchto otázkách jednat. Není normální, aby ta diskuze se omezila pouze na výměnu názorů mezi komisí a radou. Já si myslím, že na tohle je třeba jasně odpovědět. A za druhé, to je možná druhotná záležitost, ale důležitá, týká se to výživy potravin. My už roky za toto bojujeme. Komise nám pořád ve svých zprávách mluví o kvalitě potravin. To je zcela zásadní věc, ale dnes tady máme nový návrh, kterému se v podstatě dá říkat junk food. Je to návrh, který v podstatě umožňuje vyrábět maso produkty jako Fibrimex, co pak umožní, aby toto vstoupilo do, potravinového do potravinového řetězce, aby to vypadalo jako, že máme normální maso, když to ve skutečnosti nebude pravé maso, nebo cordon bleu, který by v podstatě byl různé druhy masa, které budou vzájemně nějak slepeny, to prostě není možné. A já bych chtěl už teď vyzvat své kolegy v parlamentu, aby na plenární zasedání volili stejně jako výbor Envy, který odhlasoval velkou většinou zákaz takovýchto produktů. A já bych rád viděl, co si o tom myslíte vy. Děkuji. Pan Schmidt, prosím. Thank you, President. Uh, commission... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já vás chci také přivítat. Je dobré, že tady mezi námi jste. Navázal bych na dvě věci, které jste zmínil. Přepravu zvířat a také transfax. A připol bych se k tomu, co se ptala paní Jegle. Z hlediska dopravy zvířat v tomto výboru jsme si velice dobře vědomi toho, že máme problém s uplatňováním pravidel v jednotlivých členských státech. Přičemž v některých státech je to lepší než v jiných, upřímně řečeno. A to opravdu musíme v tomto výboru řešit a vědomě na tom pracujeme. Nicméně možná jsem zaznamenal určitou změnu v přístupu komise. Je to tak? Mluvíte o lepším uplatňování nebo vymáhání pravidel, nemluvil jste o nových pravidlech. Jistě jste si vědom toho, že ve Skotsku, to je můj volební obvod, máme velké obavy z toho, že toto by mohla být příležitost zavést nová pravidla, když si teprve vlastně zvykáme na ta stará. Já myslím, že my ze skotského hlediska vám můžeme říct, že jsme na tom dobře z hlediska uplatňování, takže se chceme za, ujistit o tom, že se zaměříte na uplatňování a vymáhání a ne zavádění nových pravidel. To by bylo velmi vítáno. A pokud je o transfax, navážu na to, co říkal Jose, možná víte, že máme nebo chystáme písemné prohlášení celé řady europoslanců z této sněmovny. Očekáváme, že komise zakáže transplantáty v lidském řetězci nemělo by to zas tak velký přínos a určitě by to i ovlivnilo náklady. Můžete nám to komise říct, kam se to bude ubírat, protože doufáme, že nás podpoříte, že v parlamentu nás podpoří řada europoslanců. Grazie, honorevole Schmidt. E adesso, uh... Děkuji vám, pane Smith. A teď paní Poulson. Tak, herr ordförande, och välkommen hit, herr. Děkuji, pane předsedo, a ještě jednou bych ráda uvítala srdečně pana komisaře. Je pravda, že já mám pocit, jako kdybych byla papoušek, který 30-40 let opakuje neustále to stejné. Opakuje a opakuje, ale mm, přesto musím říct, že já už jsem si v podstatě na tu eh, roli papouška zvykla, takže je to všechno v pořádku. Uh, Eh, co se týče zdraví zvířat a veřejného zdraví. Už dnes tady máme spoustu eh, důležitých aspektů, jako třeba odolnost vůči antibiotikum. Já vím, že se nám podařilo přijmout zákaz vůči antibiotikům, eh, které jsou neustále eh, podávány zvířatům, nebo byly podávány zvířatům léta a léta. To trvalo, než se nám je podařilo zakázat. Eh, my neustále vyvíjíme tlak a dnes už máme statistické údaje o tom, jak jsou antibiotika používána eh, v, v medicíně pro samotné lidi. To znamená, eh, u kterých zvířat, u kterých nemocí se eh, antibiotika ještě dnes podávají. Antibiotika to je téma, které je důležité jak pro lidi, tak pro zvířata. A to bych ještě jednou ráda zdůraznila, protože zvíře, které trpí vážnou infekční nemocí, tak samozřejmě v tomto případě se musíme vynasnažit tomuto zvířeti nějakým způsobem pomoci, i pomocí antibiotik. To je úplně stejné jako u lidí. Ale já si myslím, že bychom antibiotika neměli zneužívat. A poté otázka, která je opravdu velmi, velmi kontroverzní. Budeme mít dostatečnou odvahu na to, abychom používali nové technologie v souvislosti s geneticky eh, modifikovanými organismy. Budeme schopni o tom hovořit otevřeně, protože v současné době věda je tak pokročilo, že že v podstatě můžeme využívat různé metody e, genetické modifikace, které občas nemůžeme ani nazvat genetickou modifikací, ale těch metod je opravdu spousta. Já si myslím, že bychom potřebovali v každém případě semináře, semináře s různými vědci z Evropské unie, který, kteří jsou opravdomí, opravdovými odborníky a kteří nám řeknou o tom, jak se všechny tyto technologie v posledních letech vyvinuly, jak fungují a jaké zákony bychom měli v této souvislosti přijímat, protože my se tady snažíme vytvářet nějakou legislativu pro něco, čemu vlastně nerozumíme. Ines, Děkuji vám, eh, McGuinness. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já vítám pana komisaře Daliho na dnešním zasedání. Zvlášť mě zaujala vaše úvodní slova, která se týkala významu zemědělství pro Evropskou unii a zaměření, na strategii 2020, když to přichází poněkud pozdě v této debatě. Nicméně, vzhledem k těmto slovům chci mluvit o záležitosti, kterou budeme řešit na úrovni komise dnes odpoledne, a totiž případné otevření jednání se skupinami ze zemí skupiny Mercosur. Jedná se o bilaterální dohody a ty podle mě mají závažný dopad na evropské zemědělství, zvlášť co se týče drůbeže a hovězího dobytka. A vzhledem k tomu, jakou úlohu hraje tento výbor v situaci brazilského hovězího, chci na to upozornit a chci vyjádřit obavy. A řekla bych, že i ostatní kolegové mají obavy z možnosti, že tato jednání budou znovu zahájena. Pokud je o bezpečnost, otázku zdraví zvířat, pohody zvířat, ale také vzhledem k tomu, že by tato jednání mohla proběhnout ještě před jednáním na úrovni obchodní světové organizace. Rozhodně bych uvítala vaše připomínky a chtěla bych, abyste komisi předal připomínky evropských zemědělců v tomto ohledu, zvlášť v okamžiku, kdy příjmy evropských zemědělců prudce klesají. Za druhé, to je související věc, také jste zdůraznil, že máme v Evropské unii vysoké normy. O to všichni v tomto parlamentu žádáme. Ale potom, abych tak řekla, děláme velice málo proto, abychom ochránili Evropu před dovozem z třetích zemí, kde jsou standardy jiné. Slova znamenají hodně, ale musíme mluvit o ekvivalenci, musíme o tom mluvit konkrétně. Když zavedeme vysoké standardy, které v podstatě postihují evropské zemědělce, musíme uznat, že oni pak nemají být nuceni soutěžit s dovozem z třetích zemí, kde jsou standardy jiné a podle mého názoru nižší. A žádala bych, abyste se k tomu vyjádřil. K otázce GMO v tomto parlamentu se názory opravdu různí na otázku GMO a musíme uznat, jaká je realita pro sektor krmiva. Vyjádřete se prosím k otázce tolerance u krmiva a možná, že byste mohl také písemně odpovědět na otázku potravinářského sektoru a otázky tolerance v potravinářství ve vztahu ke GMO a incidentům, které vznikají, protože to také musíme řešit, nemůžeme to přehlížet. K přepravě zvířat Tady bych podpořila myšlenku lepšího uplatňování a vymáhání předpisů. Nežádejme o nové předpisy, když v některých případech přehlížíme staré a upozornila bych konkrétně na to, že máme obavy z přepravy koní. Pohoda koní v celé Evropské unii představuje problém. Označování z hlediska pohody zvířat, tady bych řekla, že pokud se nepustíme do toho, jaké, jakou moc mají e, řetězce samousluh v Evropské unii, bez ohledu na to, co uděláme tady nebo v komisi, bude to naprosto vedlejší ve stavu k tomu, co dělají maloobchodníci. A zdůraznila bych, že pokud chceme vysoké standardy, potřebujeme zaplatit našim producentům. Když to nepůjde přes trh, přes cenu, my jako parlament požadujeme, aby se to platilo z veřejných prostředků a musíme si toho být vědomi, až budeme reformovat zemědělskou politiku na období po roce 2013. Líbí se mi to, že Evropská unie má dobrou značku a máme to využít, ale samozřejmě je to nákladná značka. A musíme za to nějak zaplatit. Platí za to evropští občané. A já bych chtěla, abychom zvýšili globální standard na naší úroveň, místo toho, abychom měli dva standardy, dvě normy a snažili jsme se s nimi soutěžit. Vítám vaše připomínky a těšíme se na zprávu o situaci z BSE, která přijde v červnu. A věci, které vyřešíte, jsou opravdu mnohočetné a naprosto zásadní, od junk food po klonování. A klíčová záležitost pro tento výbor, a já se dívám na plakát, kde píšeme spravedlivé příjmy pro zemědělce, ano, to je důležitá věc. Zemědělci musí vyrábět potraviny a chránit životní prostředí, ale musí také žít. Děkuji. Grazie, onorevole McGuinness. Adesso... Děkuji vám, paní McGuinness. Teď pan Lyon a potom pan Kampulas a potom pan komisař odpoví. Děkuji. Já bych jen chtěla poblahopřát panu komisaři, děkovat mu za to, že přišel si s námi promluvit takhle brzy. A většina věcí už tu byla řečena, já bych měla tři konkrétní otázky. TSE, jak jste o tom mluvil, budeme mít nějaký pokrok ke konci testování, protože máme hodně případů v Evropské unii na nízké úrovni a pokud jsem to správně pochopil, většina těch případů byla identifikována postmortem. A jednalo se spíš o drůbež než o dobytek. A potom mluvilo se tady o otázkách přepravy. Uh, vy jste říkal, že v druhé polovině tohoto roku nebo 2011 chcete zveřejnit zprávu a chtěl bych se zase zeptat, bude tam kladen důraz na provádění existujících nařízení nebo spíše nová nařízení pro dopravu? Protože tohle je věc, která je velmi problematická v Evropě a hlavně ve Skotsku. A za třetí, vy jste slíbil zprávu o dovozu je to věc, kterou se tento výbor už dlouho zabývá, ještě než jsem sem přišel já. Máme k tomu agendu a pořád se obáváme, že některé ty zprávy FAO zatváří jako, že je značný pokrok ve věci dovozu brazilského hovězího, jenomže jsou tam mezery, jsou tam problémy s vystupovatelností, s inspekčním režimem, takže já bych chtěla vidět, jestli vy jste s tím pokrokem spokojen, anebo jestli si myslíte, že bychom se měli snažit na tom ještě zapracovat, eh, co se týká vystupovatelnosti toho brazilského hovězího a inspekcí. Děkuji. George. Louis. Děkuji, George. Luis. Obrigado, Sr. Comissário. Também agradeço a sua presença. Děkuji. Pane komisaři, také vás vítám a dvě velmi rychlé otázky. Co se týče kontroly hygienických opatření a fitosanitárních opatření v Evropské unii, máme tady zdravé lidí, zdraví lidí a zdraví zvířat. My máme jasná pravidla a já vám děkuji velmi za všechny informace o zprávě, kterou nám předložíte, ale stejně jako řekli ostatní poslanci, to nejdůležitější je uplatnění těch současných pravidel. To je daleko důležitější než vytváření nějakých nových pravidel. Já žiju mezi Portugalskem a Bruselem a chci vám říci, že já pozoruji určitou eh, pasivitu, pasivní postoj úřadů eh, v Portugalsku i v Belgii. A proto já bych rád věděl, zdali ve své zprávě eh, budete mít také hodnocení provádění a uplatňování současných pravidel. Máte už nějaké takové hodnocení? A druhá otázka. Eh, co se týče TSE, tak vy víte, že v přepravních krabicích, eh, které byly dováženy z USA do Portugalska, se nacházely viry, které způsobily eh, nemoci, které napadly naše lesy. Já bych rád věděl, pane komisaři, zdali existují ještě nějaká opatření, která by mohla zabránit rozšiřování těchto nemocí, které ničí naše, les, na, naše evropské lesy. Tak, děkujeme, děkujeme a já bych teď rád předal slovo panu komisaři. Uzavřeme to, znamená, uzavřeme ten první blok otázek, předáváme slovo panu komisaři. Děkuji, já bych rád všem poděkoval za připomínky a za otázky. Mám tak také příležitost trošku rozvést to, co jsem říkal některým záležitostem. Nedávno jsme zavedli legislativu k pesticidům, ne k pohodě zvířat. A naše nová strategie se proto zavěří spíše na pohodu zvířat. A v podstatě hodně převezmeme ze závěrů, které byly v Polsonově zprávě. Tu jsme si prostudovali, přijali Tyto závěry v zásadě odpovídají tomu, jak uvažujeme i my. A rád bych nyní poděkoval paní Polsonové a chci ujistit o tom, že všem z nás prospějí její rozsáhlé zkušenosti v této oblasti. Přeprava zvířat. O tom mluvilo mnoho členů tohoto výboru. Já jsem zdůrazňoval, že než se pustíme do nových pravidel a do nových předpisů v této oblasti, musíme zjistit, jak to vypadá se stavem současných nařízení. Protože dostávám takovou zpětnou vazbu, že stávající nařízení se neuplatňuje na odpovídající úrovni ve všech členských státech Evropské unie. A já si myslím, že bychom měli trvat na tom, že budeme prosazovat uplatňování stávajících pravidel. Samozřejmě, a tady musím uvést, že zpráva, kterou předložíme v polovině roku 2011, se zaměří nejenom na vymáhání a uplatňování, ale využijeme i této příležitosti k tomu, že se zamyslíme nad tím, jestli máme nějaké nové informace, nové postupy, které vznikly. A zamyslíme se nad tím, jak k ním přistoupit. Nebudeme nějaké kroky navrhovat čistě na základě uplatňování nebo vymáhání určitých pravidel s tím, že bychom to pak měli v krátké době měnit. Ne, zaujmeme holistický přístup, ale musíme se zaměřit na to, co už máme. A co bychom případně mohli vylepšit a jak? Dostávám třeba i zpětnou vazbu ke vztahu mezi přepravou zvířat a označováním země původu když se zvířata přepravují na obrovské vzdálenosti. Je tam potřeba uvést, že k porážce došlo v určité zemi. Musíme k tomu přistupovat holisticky. A musíme se zamyslet, jak problémy řešit. Jak je řešit praktickým způsobem. K otázce pravidel a předpisů tady mám takovou obecnou poznámku. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, v tom smyslu, že všechno něco stojí. Se vším se pojí nějaké náklady. S každým typem iniciativy, s každým typem označování, které zavedeme, se pojí určité náklady. Ať už jde o pohodu zvířat či jinou věc. A já si myslím, že je opravdu důležité, abychom přistupovali holisticky k nákladům, které se pojí nařízení v souvislosti se zemědělstvím a konkrétně se zemědělci jako takovými. Jak v kontextu toho principu, že zemědělci musí mít dobré živobytí, tak v kontextu konkurenceschopnosti našich produktů na místním trhu i na vývozním trhu. Přičemž si chceme zachovat vysokou hodnotu, vysokou kvalitu naší značky, ke které jsme zatím dospěli. Začali jsme u pohody zvířat. Zvažujeme, jak je to s nařízeními v oblasti pohody zvířat a se žádostmi, které dostáváme. Jaký je tady vztah mezi náklady a prospěchem? Abychom byli také v lepší situaci z hlediska vyhodnocení inteligentnějších způsobů nebo jakýchsi hranic, které stále musíme překračovat. Pokud je o průmyslové znečištění, to je rovněž situace, kterou v určitých zemích máme. Musím zdůraznit, že členské státy odpovídají za to, že tento typ znečištění budeme mít pod kontrolou. A my bychom se měli pokusit zajistit, že skutečně uplatňují příslušné předpisy. Klonování, jak už jsem říkal, do konce tohoto roku komise předloží dokument o klonování. Už se to v parlamentu projednává na různých fórech. Já si cením aktivního zapojení celé řady poslanců A my sledujeme stanoviska, která se objevují v této věci. Co se týče GMO a brambor konkrétně, máme stávající legislativní rámec a ten byl zaveden ve spolupráci s Radou a s Evropským parlamentem a týká se toho, jak se mají přijímat rozhodnutí v oblasti GMO. Tento rámec platí a proto nechápu takové poznámky, jakože když rozhodujeme na základě tohoto rámce, jdeme přes hlavu parlamentu. Obcházíme parlament. Protože se řídíme striktně rámce, který byl zaveden a který musí komise dodržovat hlediska přijímání rozhodnutí na základě diskuze v jednotlivých výborech na zasedáních rady. Tam bohužel nikdy nedospěli k rozhodnutí, ani negativnímu, ani pozitivnímu. A je tedy na komisi, aby rozhodla. A máme velice striktní pravidla, kterými se musíme řídit. Musíme rozhodovat na základě vědeckých poznatků. Komise přijala veškerá příslušná opatření, aby to prověřila, aby provedla vědecké vyhodnocení. Třikrát. U všech aspektů tohoto rozhodnutí. Z bezpečnostního hlediska byla tato rozhodnutí vždy pozitivní a komise prostě neměla jinou možnost, než to schválit. Žádné průtaby by nikomu neprospěly v tomto ohledu. My v podstatě tlačíme na to, abychom ten rámec a metodologii, kterou využíváme, dál doladili. Například jsem se setkal se společností CrocLife a trval jsem na tom, že především potřebujeme mnohem aktivnější zapojení, co se týče výhod a přínosů takovýchto inovací. Potřebujeme lepší informace pro spotřebitele, potřebujeme striktní časový plán u antimikrobiálních genů, u všech GMO. Budeme zdůrazňovat výhody pro lidstvo, až budeme zvažovat využití nových produktů. A potřebujeme proto protiváhu, dostatečnou protiváhu z hlediska těchto výhod. A musíme také sledovat, co se děje na základě přijatých rozhodnutí. To by mělo být mnohem aktivnější než teď. Protože já věřím, že bychom tak měli nejen příležitost prověřit správnost provedení hodnocení, to je velice důležité, ale mohli bychom také upravit náš postup z hlediska budoucí hodnocení. Když jsem byl minulý týden ve Spojených státech, byla to jedna z oblastí, o kterých jsme mluvili a ptal jsem se Spojených států, jestli by nám mohli dát informace, které mají o svých zkušenostech s pěstováním GMO. Jejich zkušenosti jsou mnohem širší než ty naše. Já se totiž domnívám, že když budeme vycházet ze skutečností, z faktů, vyhneme se této emocionální debatě a strachu z neznámého. který zatím v této debatě panoval. A proto rozhodně vítám připomínky paní Polsonové. Ano, měla by proběhnout debata. Debata k této věci. Všichni, včetně mě, bychom si měli setkávat s vědci, s lidmi, kteří se touto oblastí zabývají, abychom pochopili, o čem vlastně mluvíme. A co nám přinese budoucnost? Protože i v této oblasti probíhá vývoj. A proto si myslím, a to je mé osobní stanovisko, že když se předem zřekneme nějakého inovačního prvku, bude to znamenat, že Evropa bude zaostávat hlediska inovací. A myslím, že to by Evropa nechtěla. Transtuky. Přirozeně zvažujeme všechny věci, všechny oblasti, které poškozují lidské zdraví. A jak bylo řečeno v posledním příspěvku, naše zdravotní situace, naše zdravotní dynamika je taková, že lidské zdraví a zvířecí zdraví je v podstatě jedno a to tež. A tak k tomu musíme přistupovat. Transtuky také zvažujeme z hlediska ustanovení o výživě. Bohužel tady byly určité pozměňovací návrhy, které by znamenaly, že v nové legislativě o potravinách nebudou e, výživné profily nebo profily z hlediska výživných látek. Spotřebitelé mají právo vědět, co jedí, nicméně neměli bychom je nutit nebo neměli bychom je vybízet z hlediska marketingu k nákupu určitých produktů vzhledem k výhodám, které mohou přinášet. To může být sice správné, ale na druhou stranu je tady další aspekt u toho příslušného produktu, který může být třeba negativní, například transtuky. A proto nemůžeme připustit, abychom prosazovali na trhu nějaké produkty, aniž bychom aspoň ukázali, jaké nevýhody třeba mají. K dalším věcem Ještě ke GMO. Rád bych zmínil několik dalších věcí, se kterými přišel pan Bove. Znečištění, pil, přeprava a tak dále. Například pokud jde o brambory amfora, to ten případ není. Jak všichni vědí, u brambor nemáme pil. A co se přepravy týče, Brambory amfora se budou pěstovat v blízkosti továren na výrobu škrobu, které je budou využívat. Takže ten aspekt přepravy se v této rovnici nevyskytuje. V této konkrétní situaci brambor amfora samozřejmě. Mohlo by to hrát roli u jiných aspektů, ale to samozřejmě budeme zvažovat z hlediska bezpečnostních aspektů u vědeckých rozhodnutí, ze kterých musí vycházet naše rozhodnutí. Paní Polsonová zmínila rezistentnost vůči antibiotikům a tady musím naprosto souhlasit. Musíme bojovat proti nadměrnému a zbytečnému využívání antibiotik. Nemůžeme prostě dávat zvířatům injekce antibiotik, aby neonemocněla. To není správné. A působí to velké problémy v této oblasti. Co se týče dovozu hovězího, zvlášť z Brazílie, Za tu krátkou dobu, po kterou působím v této funkci, to slyším neustále. A informace, které dostávám od svých útvarů, jsou takové, že dáváme opravdu velký pozor, aby dovoz jakýchkoliv produktů do Evropy byl bezpečný. A dováží se z továren nebo hospodářství nebo jatek, které jsou prověřené a schválené, co by bezpečné z hlediska našeho veterinárního úřadu. V případě Brazílie mám například takovou informaci, že u těch deseti tisíc jednotek, které vyvážejí do Evropy, dnes, pokud vím, pouze 1936 vyváží do Evropy, protože mají příslušné osvědčení. beru na vědomí, co jste říkali o obnovení jednání se zeměmi Mercosuru. Přirozeně o tom budu hovořit jak z pohledu spotřebitelů, tak z pohledu bezpečnosti potravin a zemědělství. Až o tom budeme mluvit v kolegiu. Musíme říct jednu věc. Evropa trvá na standardech pro dovážené produkty, které budou stejně dobré jako ty, na kterých trváme u našich vlastních producentů a výrobců. Nechceme snižovat kvalitu u dovozu. Jen proto, abychom uspokojili vývozce, kteří by chtěli vyvážet k nám. Přirozeně podmínky nemohou být stejné jako to, co žádáme od vlastních producentů. Čistě z toho důvodu, že musíme také zajistit, že ochráníme náš chov, nejenom konečný produkt. A naše požadavky proto musí zohlednit nejen kvalitu potravin, které nám, při, které nám přijdou na stůl, ale také budoucnost našeho sektoru, aby byla nadále bezpečná a životaschopná. BSE. Ano, samozřejmě znovu zvažujeme otázku BSE. A chystáme se navrhnout zmírnění požadavků, které máme dnes. Já se samozřejmě nemohu zavázat k tomu, co navrhneme, ale otázku BSM máme pod kontrolou díky tomu, co jsme udělali v minulosti. A proto si myslíme, že některé podmínky už můžeme zmírnit. Aniž bychom ohrozili kvalitu tohoto sektoru. Samozřejmě bychom si nepřáli, aby takováto krize nastala znovu. Já doufám, že jsem se vyjádřil ke všem otázkám, které tu zazněly. Děkuji. Děkuji, pane komisaře. Budete mít ještě možnost se si vzít slovo na konci. Já vám také děkuji za některé připomínky, které jste tady proslovil. Já myslím, že třeba dbát na ty dobré životní podmínky zvířat, to je zcela zásadní věc pro naše instituce, a dát to dohromady také s konkurenceschopností podniků. Co se týká GMO, pane komisaři, to je velmi citlivá otázka, vy víte dobře, že to je delikátní záležitost, ale já si myslím, že když budeme využívat vědeckých poznatků, umožní nám to se správně, seriózně rozhodovat. Takže budeme pokračovat v diskuzi, ale prosím, držte se všichni svého řečnického času, jinak nestihneme ten zbytek. Pan Des, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Jsem velmi rád, že jste tak rychle přišel k nám do výboru a začal odpovídat na naše otázky. Já jsem si jistý a říkám to také jménem naší frakce, že eh, budeme v budoucích letech velmi dobře spolupracovat, protože když chceme hovořit o ochraně životního prostředí, tak musíme také hovořit o zemědělství. Jeden krátký příklad. Byl jsem v Bundestagu a eh, jeden zemědělec se jeden zemědělec, aby ochránil svá pole, tak eh, na nich eh, začal pěstovat nebo eh, na nich umístil vysoké keře. Poté ale přišel jeden německý poslanec a zařídil a stanovil to, že ty keře musí mít, musí být eh, nižší a nesmí být tak blízko polím a on je musel odstranit. Teď je situace přesně zase opačná, takže eh, tady vidíte, jak ochrana životního prostředí je úzce provázaná se zemědělstvím. Pokud eh, dnes v současné době máme z nějaké zemědělce, kteří se velmi dobře starají o svá pole eh, i z hlediska ochrany životního prostředí, tak chci říci, že je to něco, co by mělo fungovat pokud možno co nejdelší dobu. Já jsem velmi eh, rád, že také podporujete námi zastávané standardy na ochranu a bezpečnost potravin. Já, když občas eh, navštívím některé členské státy, tak se vždy zlobím, když vidím, jak málo jsou hodnoceny a jak málo jsou respektovány vysoké standardy evropských zemědělců. Co se týče přepravy zvířat, eh, pr prosím vás, zkuste výjmenovat některé státy, jako například Thajsko, Austrálie, Argentína. Eh, zkuste se podívat na tu situaci v těchto zemích a až se až to zjistíte, až se třeba vrátíte z návštěvy těchto, těchto zemí, tak se o tom můžeme ještě jednou bavit. Já jsem z Bavorska v Bavorsku máme spoustu malých rybníků eh, s rybami, eh, hlavně tady máme kapry. A tady máme třeba problémy s velkými ptáky, kteří eh, přispívají k tomu, že se počet ryb v rybnicích neustále snižuje. My jsme v minulosti se snažili vypracovat eh, pr- program, kterým bychom vyřešili problém s těmito velkými ptáky. Jsou to tedy hlavně kormoráni. Eh, my jsme také vysadili nové eh, ryby, novou osádku a chci říci, že z těch tisíců a tisíců ryb, které byly v těchto rybnících na začátku, zůstalo pouze 500. To znamená, že tady máme opravdu velký problém a chci říci, že právě ty malé rybníky velmi zásadním způsobem přispívají k ekosystémům eh, v Evropské unii. Chci říci, že v Evropské unii máme teď více jak milion kormoránů, kteří dennou denně eh, sní Mm, tuny a opravdu tuny, tuny malých ryb. To je něco, co, s čím musíme něco dělat a musíme to udělat co nejrychleji také v souvislosti s ochranou životního prostředí. Martin Ošling la parola. Martin Ošling, prosím. A potom Arky. Já bych se rád pana komisáře zeptal na následujícím. Já vás nepustím, dokud nám nedáte uspokojivé otázky odpovědi na všechny naše otázky, ani to, co jste eh, říkal o bramborách Amfora. Já jsem nedávno byl na polích, kde se pěstují brambory Amfora a tam mi bylo řečeno, že s těmito bramborami jsou velké problémy a kromě toho velmi často se stává, že právě tyto brambory jsou například eh, převáženy z jednoho státu do druhého pro zpracování. To je například eh, případ eh, Německa a České republiky. My si myslíme, že tady je třeba zohledňovat víc otázky například právě toho podávání antibiotik. Eh, to si myslím, že vy jste nezohlednil eh, dostatečným způsobem, když jste hovořil o ochraně zdraví. Myslím si, že vaší prioritou nebyla ochrana spotřebitele vy eh, říkáte, že se musíme podívat vždy na pozitiva a negativa eh, geneticky modifikovaných organismů. Ale víte, že je to taková dosti emocionální otázka, ale není to pouze jenom emocionální otázka, protože máme eh, spoustu vědeckých poznatků, které dokazují, že mají i negativa. A jedna konkrétní otázka. Co se týče osiva, tak tady máme nulovou toleranci v tuto chvíli a pokud se postaráte o to, aby osivo i do budoucnosti eh, nebylo žádným způsobem znečišťováno GMO, tak to si myslím, že by bylo velmi důležité. Pro nás by to bylo velmi důležité. Co se týče klonování. Eh, vy jste hovořil o tom, že to je něco, co by mělo být upraveno směrnici EU o nových potravinách a jejich hodnocení. Říkal jste, že necháte vypracovat studii a poté e, přijmete rozhodnutí. Takže e, teď říkáte, že to upraví směrnice EU o nových potravinách, ale to je vlastně proti tomu, co e, chce Evropský Evropský parlament. My jsme chtěli, aby se hovořilo pouze konkrétně o klonování a ke klonování bylo eh, vypracováno, eh, byl vypracován dostatečný počet legislativních eh, dokumentů. Proč vy teď říkáte, že to všechno bude upravovat ta směrnice EU o nových potravinách a jejich hodnocení? Nevím, jestli budeme mít dostatek informací. Děkuji. Pan Harkin. Paní Harkin. Děkuji, pane Já Bych chtěla poděkovat komisaři za to, že přišel dnes mezi nás a mám na vás dvě otázky. Za prvé bych se chtěla zeptat, co si myslíte o nízké úrovni GMO v komoditách. Samozřejmě, že tady je otázka schválení GMO. Jak vy víte, strukturálně my e, závisíme na globálním trhu pro naše zásoby proteinů a dovážíme soju, která pochází většinou z GMO produktů. A vy jste říkal, že by k ničemu nebylo dělat v této věci nějaké průtahy. Ale já si myslím, že právě tohle se děje, protože je tady stále více problémů a je to úplně jiný problém než pěstování GMO. Je to zcela praktická otázka, je to o načasování a efektivitě našeho jednání. Já bych chtěla vědět, co v této věci chcete udělat. A další bod, který jsem chtěla zmínit, už to tady učinilo hodně řečníků, takže já budu mluvit velmi stručně, ale chci se k tomu připojit. Vy jste mluvil o tom, že je třeba zjistit, jaké jsou náklady pro zemědělce a že chcete mít ucelený pohled na to, kolik to nařízení bude stát. My tady budeme dnes mluvit o klimatických změnách a o příjmu zemědělců, který by měl být slušný. A jasně se říkalo, že mezi lety 95 a 2005, když se podíváte na evropskou přidanou hodnotu v potravinovém řetězci, tak jediný sektor v řetězci, který měl eh, nižší přidanou hodnotu a nižší ceny, bylo zemědělství. Takže já si myslím, že je důležité, abychom se na to podívali a abychom úzce spolupracovali s výborem Envy, když jednáme o této otázce, protože já si myslím, že často uh, bereme věci uh, jenom z jedné strany a nedíváme se na to uceleně. Děkuji. Děkuji. Pan Jare? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel k nám do výboru, protože jste hovořil o velmi důležitých tématech a já bych byl velmi rád, kdyby došlo k určitému lepšímu propojení mezi námi. Tři připomínky. Jedna, tedy ta první připomínka se týká antibiotiky. Já jsem byl trošičku iritovan. Co se týče podávání antibiotik, eh, tak my jsme hovořili o tom evropském zákazu. Antibiotika jsou používána pouze Mm, v případě jaksi objevení se některé nemoci u individuálních zvířat. Eh, to si myslím, že je velmi důležité zdůraznit, protože spotřebitelé jsou hned eh, znejištěni, hned mají strach. To znamená, že musíme o tom velmi konkrétně hovořit, eh, protože v některých státech, například v Německu, se antibiotika už vůbec nepoužívají, to znamená, že se nepodávají žádné hormony pro růst. Já jsem mm, velmi rád, to, eh, že jste řekl to, že chceme být opravdu vůdci a prvními v eh, ochraně rostlin a zvířat. Já bych Já bych byl rád, nicméně, abychom všechny tyto normy a tuto ochranu používali opravdu o všech rostlin a u všech zvířat, které jsou dováženy. Protože myslím si, že všichni spotřebitelé by měli mít to právo jíst produkty, ať už živočišné nebo rostlinného původu, které budou splňovat ty stejné standardy co se týče například eh, právě hygieny a přepravy zvířat, tak v Německu například existuje spousta malých podniků, eh, které mají svá vlastní jatka ale je pravda, že nemůži, nemohou používat, protože ty standardy ty brojatka jsou tak vysoké, eh, že je mohou splňovat pouze velkopodniky. To znamená, že tady dochází k nucené přepravě zvířat a já se vždycky zlobím, když to vidím Eh, protože když se dívám třeba eh, na zemědělce, eh, který bydlí hned naproti mému domu a mohl by v podstatě zvířata zabíjet sám a nemůže to dělat, musí ta zvířata připravovat na velkou vzdálenost, tak to je prostě něco, co mě irituje a co mě zlobí. Děkuji. Rego. Prosím a potom pan Daneli. Tak, Biztos úr, a, abban a kérdésben, amit most említenék önnek, írtam egy... Děkuji, pane předsedo. Já už jsem se k těmto tématům vyjadřoval i písemně. Nicméně bych rád v tomto výboru upozornil na velmi závažný problém. Jde o to, že maďarské úřady v poslední době našli na maďarském trhu spoustu eh, rostlin a také živočichů, které vůbec nesplňovaly základní evropské standardy. Docházelo tedy tady k porušování základních evropských eh, standardů. Maďarské úřady našly chemické látky v ovoci a v zelenině, které jsou v Evropské unii již dávno zakázány. To znamená eh, chemické látky, které eh, zakazuje i Stockholmská úmluva. Proč vlastně došlo k dovozu těchto potravin? To je ta otázka, protože u těchto chemických eh, látek existuje riziko, jako karcinogenní riziko, i když ty, těch látek je velmi málo. To znamená, že i velmi malé množství eh, je velmi rizikové. A k takovýmto případům dochází neustále. 12 případů pouze v Maďarsku v minulém měsíci. To je eh, opravdu velké, velmi vysoké číslo. Já mám pocit, že prostě dochází k tomu, že v Ázii a v severoafrických zemích vůbec neexistuje žádný právní rámec, žádné kontroly, které by mohly zajistit to, že potraviny a zboží, které dovážíme, je bezpečné. Nemohou zajistit bezpečné pěstování a chov těchto potravin. Tady si myslím, že bychom měli využít článek 53, to znamená zákaz dovozu v případě, že potraviny nejsou bezpečné. E, například, další příklad, e, dovoz e, medu z Číny. Tady přece také došlo k zákazu, i když to chvíli trvalo. ale třeba v každém případě v první řadě zajistit bezpečnost těchto potravin. A neustále máme problémy s potravinami z Ázie a ze severní Afriky. Já bych rád poprosil, aby úřady které jsou pod vámi, prováděly daleko jako důkladnější kontrolu. Myslím si, že byste také eh, měl více spolupracovat s postiženými státy, tak, aby se mohly používat lepší kontrolní mechanismy, tak, abychom mohli opravdu zajistit bezpečnost pro všechny naše evropské spotřebitele. Děkuji. Teď Stefan Defol. Ano, já bych měl jen dvě velmi stručné připomínky k GMO, pane komisaři. Nemůžeme nechat situaci takovou, jaká je teď. Je třeba zorganizovat diskuzi, která znovu stanoví jasné podmínky a postup pro ošetření této otázky. A já navrhuji, aby náš pan předseda eh, skontaktoval předsedu výboru Envy a také výboru pro výzkum, abychom zorganizovali společně diskuzi, která jasně nastaví podmínky, za kterých bude možné demokraticky jednat o otázce GMO. A globálně bych měl něco k biotechnologiím. To je velmi důležité. Není možné si to pořád přehazovat jako horkou bramboru a odkládat rozhodnutí. Takže výsledek pak je, že nikdo nic neví. A přitom je jasné, že v dnešní době na toto je značný nátlak ze strany průmyslu ve Spojených státech a někteří dokonce i tady v Evropě, obzvláště v otázkách brambor, všichni víme, kdo to vyvíjí nátlak. A já si myslím, že teď můžeme demokraticky najít způsob, jak tyto otázky vyřešit. Takže já navrhuji, abychom na úrovni parlamentu a na úrovni komise zorganizovali konečně diskuzi, která nám umožní se rozhodnout, co můžeme a co nemůžeme přijmout v otázce GMO a co musíme naprosto jasně zamítnout. A musíme neustále hledat tu rovnováhu mezi nátlakem ze strany průmyslu a legitimním odporem ze strany ostatních. Takže já si myslím, pane předsedo, našeho výboru, prosím, skontaktujte ty ostatní předsedy, abychom konečně udělali takovouto diskuzi. A poslední věc, to se týká otázek mezinárodního obchodu. Pane komisaři, není možná, abychom se dnes spokojili s tím, že si prostě řekneme, že budeme aplikovat na ostatní stejná pravidla. Víte moc dobře, že to tak není. Poslední bilaterální dohody, které byly v Evropě podepsány, konkrétně eh, s některými zeměmi anského společenství, tam eh, se jasně nechávají stranou všechny tyto otázky, které se týkají právě dobrých životních podmínek anebo ochrany životního prostředí. A já tedy navrhuji, aby teď náš výbor na základě ostatně článku, který existuje v Marrakešské dohodě, říká se tomu článek 20, znovu ohodnotila ta neobchodní pravidla, která hodláme aplikovat v rámci našich jednání na VTO, protože jenom takto budeme mít nějaké jasné linie, podle kterých potom budeme aplikovat ta pravidla, o kterých sice všichni mluvíme, ale neaplikujeme. A nemůžeme si pořád říkat, ano, ano, hodláme to uplatnit. A přitom velmi dobře všichni víme, že většina členských států tato pravidla neaplikuje recipročním způsobem. Takže prosím, na základě existujícího článku na úrovni VTO udělejte toto, abychom měli jasno v tom, která neobchodní pravidla sociální a environmentální hodláme aplikovat. Děkuji, Stefane. Je vidět, že tady potřebujeme nějakou otevřenou diskuzi o GMO. E, Danelli a potom James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych se vrátil eh, k diskuzi Evropské komise, která eh, umožnila pěstování GMO na území Evropské unie, ale chtěl bych se na to podívat z trochu jiného úhlu. Toto rozhodnutí, ještě kromě toho, že bylo transparentní, také ukazuje určité rozpory. A já tady nebudu spekulovat o tom, proč jsem proti GMO a proti jejich pěstování. Nicméně chtěl bych se tady pozastavit u dvou věcí. Jednak u negativních dopadů, které GMO má na biologickou rozmanitost a potom na politiku Evropské unie, co se týká potravin, které obsahují GMO a jejich označování. V tom prvním případě Evropská komise by měla jasně říci, jak prioritní je ochrana biologické rozmanitosti a že je prioritní i vůči intenzifikaci zemědělské produkce z hlediska bezpečnosti potravin. A já si myslím, že Reforma SZP dává Evropské komisi možnost, aby co nejpřesnějším způsobem stanovila hranice mezi snahou dosáhnout tedy bezpečnosti v oblasti potravin a snižování nákladů na produkce, ale zároveň také naší důležité priority, to znamená ochrany biologické rozmanitosti. V tom druhém případě si myslím, že komise by měla jasně říci, jaká kritéria používá, když mluví o kvalitě zemědělských produktů a potravin. Vychází z ochrany spotřebitele anebo spíše z obchodních zájmů. Protože pokud skutečně je pro vás prioritou ochrana spotřebitele, tak možná byste do těch kritérií pro nastavování eh, označování kvality měli dát i právo spotřebitele, aby se sám rozhodl, do jaké míry jeho zdraví nebo jeho etické hodnoty no, jsou poškozováni spotřebou GMO. A také mu dát možnost, aby e, se e, jasně podílel na svých rozhodnutích tím, e, že bude mít jasně označené takovéto produkty. Děkuji, James Nicholson. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Několik připomínek a jedna otázka. Vy jste řekl velice dobrou věc, pane komisaři, když jste mluvil o byrokracii. Nebylo by dobré, kdyby pokaždé, když předkládáme návrh nějakého nařízení, nebo rušíme nějaké, bychom zrušili nějaké, které je zastaré, navazují na to, co už bylo řečeno. Řada z nás o to žádá. těžko se zhodneme na to, jak opodstatnit nebo zdůvodnit to, co vychází z Bruselu, protože velice často implementace příslušného předpisu v každém členském státě vypadá jinak a já myslím, že to musíme víc sledovat tady z centra, abychom zajistili, že budeme mít řádnou implementaci na všech těchto místech. Se zájmem jsem si vyslechla vaše připomínky k tomu, že teď máme 1936 hospodářství v Brazílii, která mají oprávnění zasílat hovězí do Evropy. To je zajímavé. Mluvíte o těch přísných kontrolách, ale víte, pane komisaři, než jste nastoupil do funkce, vaši úředníci před lety přišli do tohoto výboru a řekli nám, že je v pořádku 10 tisíc hospodářství v té době. Takže pokud jsme trošku skeptičtí, je to proto, jak vypadala situace v minulosti. A zajímá nás to. Souhlasím s tím, co říkáte o GMO. Musíme vycházet z vědeckých poznatků a já vítám to, že o tom jednáte i se Spojenými státy, protože si myslím, že potřebujeme strukturovaný strategický přístup k celé otázce GMO. A nyní k mé jediné otázce, pane komisaři. Týká se to zákazu klecí v roce 2012. Překvapuje mě, paní tady není, protože kdyby tady byl, asi by o tom byl býval mluvil. Protože o tom ve výboru neustále mluví. Vy jste nedávno v komisi potvrdili, že ten zákaz, který má být v roce 2012, skutečně bude. Dobře. Protože v tomto sektoru teď probíhá restrukturalizace, chystají se na to a celá řada zemědělců vynakládá tisíce liber a eur na to, aby si to celé restrukturalizovala. Já myslím, že musí mít jistotu. A byl bych rád, kdybyste nám dnes dopoledne jednoznačně řekli, jak to bude, že v roce 2012 neudělíte výjimky. Že na tom budete trvat. Protože já myslím, že to je opravdu důležité z hlediska investic, které teď provádějí. Nebude prodloužení, nebude žádné zmírnění tohoto režimu. A také si myslím, že vám musím říct, že podle mě musíme zvážit možnosti, protože stojíme před opozicí a je možné, že spotřebitelům Evropské unie nebudeme moct dát tolik vajec, kolik budou chtít v roce 2012. A ten problém také musíme řešit. A rád bych využil této příležitosti a popřál vám hodně zdaru ve funkci. Děkuji. Grazie, James. Nikulescu. Děkuji, Jamesy. Pan Kulesku. Domnule komisar, firește împărtășesc punctul dumneavoastră. Děkuji, pane předsedo. Já s vámi naprosto souhlasím, co se týká důležité role inovace a technického pokroku v zemědělství. Samozřejmě, že bychom se také měli zabývat eh, otázkami, které si kladou naši občané, co se týká využívání některých produktů nebo jejich spotřeby. Vy už jste tady mluvili o otázce GMO. Já jsem ale se nechtěl zeptat na tohle, ale na takový fungicid, který se jmenuje imidium. E, naše úřady, rumunské úřady, toto schválili. Na tři roky schválili jeho využívání. A já e, nechci říkat nic proti tomu. Ten fungicid byl schválen Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. To znamená, že já nechci napadat využívání tohoto fungicidu v zemědělství. Nicméně budu tady mluvit o jednom problému, eh, co se týká schvalování užívání takovýchto látek. Je tady totiž skutečnost, že nezávislí vědci neměli možnost ověřit toto povolení, které bylo uděleno pro používání tohoto fungicidu. A já si myslím, že to je důležité a chtěl bych tedy vědět, co k tomu můžete říci vy. A za druhé, co se týká přepravy zvířat, tak vy jste trval na tom, že bychom měli nejdříve aplikovat pořádně existující nařízení a teprve potom hledat nový legislativní rámec. Co se týká exportu hovězího dobytku do Ruska, tak tam eh, nejsou evropská nařízení respektována. My sice předstíráme, že ověřujeme, co se děje, a Rusko předstírá, že respektuje naše nařízení, ale ve skutečnosti. A co se týká těch vysokých norem pro bezpečnost potravin v Evropské unii, tak ta pravidla jsou stejná ve starých i nových členských státech. Nicméně dotace pro producenty jsou na východě unie v nových členských státech mnohem nižší. A potom ještě v kontextu diskuze o reformě SZP, já si myslím, že s tou rovností to není tak jednoduché. Samozřejmě, že to není otázka, která by se vázala jen na finanční prostředky, ale možná, že na to máte nějaký názor, vy já si ho rád vyslechnu. A potom máte nějaké informace, které se týkají ověření situace v Moldovské republice a vývozu jehňat do Evropské unie? Děkuji a teď pan Cimaňský. Paní Cimaňský. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se svým maďarským kolegou. Je to neuvěřitelné, že neustále do Maďarska jsou dováženy potraviny, které jsou tak nebezpečné. Ale dvě věci. Tyto potraviny nepochází pouze z arabských zemí, ale i z jiných třetích států jsou neustále dováženy potraviny, které jsou nebezpečné, které jsou jedovaté, jsou dováženy do Maďarska, stejně jako do dalších členských eh, států. A jsou poté prodávány eh, v různých eh, řetězcích supermarketů. To znamená, že opravdu v evropských supermarketech se prodává neuvěřitelné množství nebezpečných potravin. A já bych byla velmi ráda, pane komisaři, abyste dostal všechny informace o těchto skandálních případech. A já vám všechny tyto informace se pokusím zprostředkovat. Přece to není možné, musíme proti tomu něco dělat. Ale chci říci, že to jsou tedy eh, potraviny, které nepocházejí pouze z arabských eh, zemí. My jsme hovořili s panem Lotferderem o tom, že to vypadá, jako by to byla eh, pouze Evropská unie, která by se uměla nebo měla chránit vůči těmto nebezpečným dovozům. Ale není tomu tak. Každý členský stát má tu povinnost chránit své spotřebitele a zakázat takovéto nebezpečné eh, dovozy musí zohledňovat veterinářské aspekty, eh, bezpečnostní aspekty dovozu, všechny, všechny tyto aspekty musí být e, chráněny a musí být kontrolovány národními úřady. Ale je také důležité všechny tyto informace také předávat občanům, protože eh, oni velmi často neví, jak, eh, kým způsobem jsou rozděleny pravomoci mezi členskými státy a Evropskou unii. Takže to je to hlavní. Větší zvýšit povědomí. A teď poslední řečník je na minutu, protože pan komisař musí odejít a já chci, aby měl čas ještě odpovědět na ty poslední otázky. Takže prosím, jedna minuta, pan Šimaňský. Moje, <clears throat> moje pytanie zadaję w imieniu grupy posłów EKR. E Já mám otázku jménem skupiny poslanců z EKR. V návaznosti na otázku, která už tu zazněla a na kterou pan komisař sice odpověděl, ale nedostatečně. Týká se to výroby MON 810 kor, kukuřice. V odpovědi komise skupině poslanců se uvádí, že v Maďarsku a v Rakousku byl zaveden zákaz v důsledku toxicity. Toxicity bílkovin. Znamená to, že bílkoviny, tyto bílkoviny jsou špatné jen pro spotřebitele v Rakousku a Maďarsku? Není to důsledné. A nebo to škodí i všem ostatním občanům Evropské unie. Komise nám ve své odpovědi sdělila, že toto rozhodnutí je na členských státech a máme proto novou otázku. Jak je komise daleko na tom, aby pozměnila tento předpis, aby členské státy mohly sami rozhodnout, zda chtějí pěstovat na svém území GMO? Děkuji. Abbiamo completato. No, tím jsme ukončili kolečko, vážení pane komisaři, a já vám teď dám slovo, abyste mohl odpovědět i na toto druhé kolo otázek. Ještě jednou vám děkuji, že jste přišel mezi nás, děkuji, že jste se účastnil této zajímavé debaty, takže prosím. Děkuji. Já velice oceňuji vaše připomínky, protože je to taková výměna názorů která nám všem umožní dělat eh, to nejlepší pro naše občany, protože tady jde opravdu o občany. Takže pro mě je opravdu velmi zajímavé být tady a vyslechnout si ta různá stanoviska a návrhy. Já je vítám. Tak abych začal s těmi GMO musíme si dát velký pozor na to, jak tyto otázky pojímáme. A velice vítám ten návrh, že bychom měli mít objektivní diskuzi Není možné, aby to zůstalo na takovéto emotivní úrovni. Nemyslím tím, že bych všechny vaše příspěvky bral jako příliš emocionální, ale spousta těch argumentů, které slyším, jsou emocionální a zavádějící. Například, když se tady říká, že brambory jsou velmi důležitá potravina, ale z těch brambor amfora se nebudou dělat brambůrky. To je industriální produkt, který bude produkovat škrob místo kácení stromů, abychom mohli mít papír. O to tam jde. Takže já si myslím, že se nemusíte bát, že najdete brambory amflora na talíři. To je naprosto zavádějící, milná informace. A myslím, že bychom měli mít velmi objektivní diskuzi, aby se ta diskuze dostala na nějakou takovou logickou úroveň. My o tom budeme jednat na komisi, všichni, a já bych velmi uvítal, kdyby Agria a Envy zorganizovali k tomuto diskuzi. My se necháme vést stanoviskem Evropského parlamentu. Evropský parlament už předtím komise řekl, za jakých pravidel máme hrát. A my hrajeme podle těchto pravidel. Nemůžeme říct, že ta pravidla prostě ponecháme stranou. Jako by si někdo rozhodoval, jak chce sám. To ne. To ne. To není nějaké subjektivní rozhodnutí, které učiním já. To je objektivní rozhodnutí, které musím učinit já na základě vědeckých poznatků, na základě pravidel, které stanovila Rada a také Evropský parlament. To my děláme a budeme s tím pokračovat. a musíme se snažit tato pravidla pořádně doladit, chom se zbavili všech těchto obav. A ty otázky biologické rozmanitosti a tak dále. Já k tomu nic říkat nebudu, protože nejsem vědec, takže musím prostě věřit tomu, co k tomu říkají vědci. A proto si myslím, že potřebujeme fakta. Fakta zkušenosti s pěstováním GMO. To je to, z čeho bychom měli vycházet. Mně je jasné, jaké potíže má zemědělský průmysl, co se týká obstarávání krmiva pro zvířata, obzvláště proteiny, které nemohou být pěstovány v Evropě, takže my podstatě závisíme na dovozu, abychom mohli nakrmit náš dobytek. A to je realita. A je to další věc, které musíme čelit v té diskuzi o GMO, protože to je jeden z důsledků toho, jak eh, jsou Evropané negativní vůči GMO. Nicméně budeme předkládat návrh, který by tady v parlamentu měl být projednán a který se týká nového způsobu pro hodnocení nízké úrovně. Já si myslím, že ta tolerance, ta úroveň tolerance se trochu změní, abychom zajistili, že nebudeme nějak narušovat přísun krmiva pro naše zemědělce, což by vedlo k vyšším nákladům na produkci pro naše zemědělce se týká tolerance u osiv, tak ano, tam zůstaneme u stejné úrovně tolerance. A ta dohoda dovozu, o tom se tady hodně mluvilo. Já musím zopakovat, že členské státy zodpovídají za kontrolu svých hranic na základě norem, které jsou stanoveny homogenním způsobem v Evropské unii skutečnost, že jsou zadržovány různá, různá ovoce a zelenina s vysokým obsahem pesticidů, to je svým způsobem pozitivní, protože to bylo zadrženo. A máme ten program rychlého zásahu, který funguje. Jakmile něco takového je identifikováno, tak se potom eh, ty produkty hledají po celé Unii a označí se jasně, dodavatelé, kteří nám zasílají takovéto produkty, které obsahují pesticidy, které byly zakázány, nebo prostě vysoké úrovně pesticidů, které naše normy netolerují. K tomu zákazu klecí. Já jsem to na radě řekl velmi jasně a řeknu to velmi jasně i tady. Žádné výjimky už nebudou. To je rozhodnutí komise a platí Já vítám tu připomínku, že bychom se měli podívat na otázku dodávky vajec, protože na toto rozhodnutí může mít dopad. Takže se na to podívám a možná, že budu moci ještě vašemu výboru podat eh, včas zprávu o tom, jaká je situace. K té nákaze borovic To háďátko borovicové, to je věc, eh, na kterou jsme vynaložili už miliony. Snažili jsme se vymítit tyto škůdce, kteří se vyskytují zvláště v Portugalsku. Budeme i nadále eh, tento boj podporovat. Děkuji. Děkuji. Já vám velmi děkuji, vážený pane komisaře, za vaše odpovědi, za to, že jste dnes přišel mezi nás. Uděláme si teď minutku pauzu, abychom mohli se rozloučit s panem komisařem a prosím, všichni si přineste hlasovací karty, protože potom budeme hlasovat. Děkuji. Just one minute to say hello. Okay.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 même euh, que, que les, avec les cartes. Iniziamo. Yeah, yeah. Madame n'est pas là. Uh, Mrs. Lulling is not here even. So no problem Mr. at all. Uh, Mrs. Lulling is not here, so the vote should be easy. Ok, iniziamo. Modalità punto 6 all'ordine del giorno. šestým bodem našeho pořadu jednání jde o kontrolu výkonu prováděcích pravomocí komise ze strany členských států. E, cílem tohoto návrhu je regulace článku 281, to znamená přichod od e, postupu projednávání ve výborech k prováděcím opatřením k delegovaným aktům. O návrhu komise jsme již debatovali. A tady jde v podstatě o automatickém přechodu od. Tady jde o automatický přechod od projednávání ve výborech podle článku 280 k přechodu k článku 290 a 291. Jde samozřejmě o roli Evropského parlamentu také pro společnou zemědělskou politiku. A tady se musíme zamyslet nad tím, kdy, v jakých případech můžeme používat delegované akty a které jsou ty případy, ve kterých Evropský parlament může zasahovat do přijímání rozhodnutí. Už jsme o tom hovořili na posledním jednání a já bych z toho důvodu rád poděkoval všem za podporu mého návrhu. A teď, aniž bychom se dál zdržovali, přejdeme k hlasování, protože ta diskuse již proběhla. Já bych se chtěl zeptat, zdali tady existují teď nějaké eh, protikladné názory. Ne, vypadá to, že ne, takže to můžeme přijmout. Ne, ne, ne. Teď mi právě říkají, že tady máme pozměňovací návrhy, takže eh, nemůžeme tuto zprávu schválit. Všichni jsou připraveni? Tak můžeme hlasovat? Dobrá, takže několik pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh jedna. Můžeme hlasovat. Budeme hlasovat rovnou. A Albert se žádá o slovo, tak prosím. Jsi pro? Aha, dobře. Takže EPP jsou pro. Takže kdo je pro? Zvedněte ruku. Všichni. Je někdo proti? Zdrželi se? Dobře, jedno, jednomyslně schváleno. Článek 7. Budeme postupovat stejně. Eh, zvedejte ruce. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednohlasně schváleno. Dobře. Článek 8. Zase, kdo je pro? Proti? Jednohlasně schváleno. Článek 9 byl zrušen, to vidím. Článek 9, takže kde pro? Proti? Schváleno. Článek 20. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Článek 10. Kde pro? Takže jednomyslně, dobře. Je někdo proti? U článku 10 ne. Dobře. Článek 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Článek 12. Pro. Proti. Kdo se zdrží? Schváleno. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, článek 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Dobře. Článek 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 15. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 16. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A teď půjdeme k úvodnímu stanovení 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 4. Pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Článek 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A teď budeme hlasovat o celé zprávy. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Výborně. Ověříme to ne. Kdo se zdržel? Dobře, takže můžeme říct, že to bylo jednomyslně schváleno. Já vám všem velmi děkuji. A teď se připravíme na zítřejší zasedání. Respektive přejdeme k bodu 7. Bod 7. To je mandát pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2011. Navrhovatelka je paní McGuinness. Minulý týden komise zveřejnila svůj návrh rozpočtu na rok 2011. Naše zpravodajka, paní McGuinness, zanalizovala ta čísla která se nachází v oddíle zemědělství, takže nám tady krátce promluví o své analýze. Ale ještě než jí dám slovo, bych vás chtěl informovat o tom, jak budeme postupovat eh, v rámci stanoviska, které bude muset náš výbor vydat. Prosím, teď mi věnujte pozornost. Komise pro rozpočet zprávu schválí 2. června. Takže my nebudeme mít čas na to, abychom naše stanovisko schválili podle normálních postupů. Paní McGuinness vám rozešle svůj návrh stanoviska v anglické verzi. Příští týden. 10. května. A tím pádem my musíme stanovit eh, časovou lhůtu eh, na posílání pozměňovacích návrhů do 18. května, abychom 1. 6. mohli to stanovisko schválit. A pak je pravděpodobné, že překlad do dalších jazyků nebude, být k dis- nebude k dispozici do 18. května. Takže ten návrh vám zašleme do 10. května. 18. ve 12 hodin to je lhůta pro zasílání pozměňovací návrhů. Prvního šestý bychom to měli schválit, potom se to 26. bude schvalovat na e, výboru pro rozpočet a trialog proběhne 36. Doufám, že je to jasné. Já dám teď slovo paní McGuinness, aby nám mohla něco říct ke svém stanovisku. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za vysvětlení toho velmi úzkého časového harmonogramu, který máme pro toto stanovisko. Komise mluvila o té zprávě jakožto o budoucnosti po krizi a doufejme, že je to pravda, protože jsme prošli velmi zlou krizí v sektoru zemědělství. Celkový rozpočet na rok 2011. Závazky 132 miliard a platby 130 miliard. Co se týká alokací k přírodním zdrojům, včetně eh, mnoha dalších věcí, to je 44,7 těch plateb, což v závazcích je 41,7 eh, Pod eh, hlavičkou 2 to je eh, ochrana přírodních zdrojů. Platby tam máme 58 miliard a závazky 59,5 miliard. Přímé platby jsou 43,7 miliard. Rozvoj venkova, e, životní prostředí a rybolov e, zhruba 51 miliard. A potom 80, e, 852 miliard máme v rozpočtu na rok 2011, což je mnohem víc, než se předpokládalo. A je to proto, že komise předpokládá, že budeme mít nižší tržní výdaje kvůli nečekanému zlepšení se situace na zemědělských trzích. A my tady doufáme, že tomu tak skutečně bude, obzvláště v sektoru mléčných výrobků, kde byla velká krize, ale musím vás varovat, že ještě není jisté, jak se bude trh vyvíjet, takže je třeba postupovat opatrně. Finanční disciplína rok 2011. Já si myslím, že toho se nemusíme bát. Byly určité obavy, ale vypadá to, že v roce 2011 tomu nedojde. A kdyby tomu došlo, tak už bychom to teď věděli, protože komise by nám to musela říct do 31. března. Ale jak vidíte z těchto čísel, nebude to problém na rok 2011. A také Doufám, aby kolegové věděli, eh, že se tomuto vyhneme i v roce 2012 tím disciplinárním opatřením, ale zase bude to velice záviset na tom, jak se budou rozvíjet trhy se zemědělskými komoditami. Nicméně ve slovech komise se dá říci, eh, že eh, ty pohodové dny v rámci SZP prostě už jsou za námi a myslím si, že to je relevantní pro budoucnost, že na rok 2013 komise jasně řekla, že bude nutná finanční disciplína. Říkali, že bude nutná a říkali také, že je to otázka toho, do jaké míry spíš než jestli. Finanční disciplína začne, protože budeme mít phasing jen pro platby nové členské státy, ale nenavýšíme tím celkový, nenavýšíme celkový rozpočet. Což kolegové znamená, že budou snížení přímých plateb eh, pro ty členské státy, kde se používá modulace, to jsou většinou staré členské státy, abychom si ponechali tu marži, kterou potřebujeme na rok 2013. A tohle se stane ve chvíli, kdy budeme končit naši reformu SZP, takže jsou to velice citlivé otázky pro práci našeho výboru a také pro naše zemědělce. Máme neustále snižování nákladů na SZP 42% v roce 2010, ale bude to méně než 40% do roku 2013. Pár věcí k tržním opatřením. Rozpočet na rok 2011 předpokládá, že tam bude snížení o zhruba 1 miliardu euro a toto respektive 300 milionů euro by měla jít do mléčného sektoru v roce 2010. Eh, tohle náš parlament žádal, obzvláště eh, na tom pracovala paní kolegyně Jegle. A když to dáme do kontextu eh, a srovnáme to se současným rozpočtem roku 2010, tak výdaje na trh by měly výrazně klesnout ze 7,4 rozpočtu na zemědělství na 5,6 v roce 2011. Ale zase bych chtěla zdůraznit, že tohle vychází z našich očekávání, že situace na trzích, obzvláště na trhu s mléčnými výrobky, bude v roce 2011 mnohem lepší. A já eh, bych si dala pozor a zajímalo by mě, co si o tom myslí komise, protože nikdo nepředpokládal, eh, že eh, bude krize, nebyli jsme na ní připraveni, takže si musíme myslím, dát pozor na to, jak to bude v roce 2011 a jestli jsme připraveni na možnost nějaké další krize. Já myslím, že nikdy už bychom nechtěli muset řešit to, co jsme řešili eh, v tomto parlamentu během nedávné krize. Eh, budeme potřebovat nějaké záchranné sítě, abychom se vyhli takovýmto problémům v budoucnosti. Co se týká toho mléčného fondu, my jsme bojovali za, ty, za těch 300 milionů v rozpočtu. Komise zdůrazňuje, že to je jen jednorázové podpůrné opatření pro mléčný sektor a jen pro informaci kolegů, všechny členské státy eh, jasně řekly, jak hodlají tyto peníze utratit. Myslím, že dvě země ty peníze eh, zaslali přímo eh, svým producentům, takže zatím máme 12 milionů z těch 300, které už byly alokovány zemědělcům, kteří pracují v mléčném sektoru. Ráda bych věděla, co si o tom myslíte. Potom také budeme muset jednat o otázce eh, hlavičky v rozpočtu, která by se týkala přímo mléčného zemědělství. A zase bych chtěla vědět, co si o tom myslíte. Co se týká health checku a dopadu, jaký to bude mít na rozpočet v roce 2011, tak máme tam ustanovení, že eh, peníze, které nám zůstaly z prvního pilíře, použijeme na konkrétní opatření ve členských státech. Mluví se o 486 milionech. Článek 68 říká, že můžeme použít finanční prostředky na konkrétní opatření ve členských státech a v rozpočtu dva, na roku 2011, a to je docela zajímavá částka, máme zhruba 91% všech přímých plateb pro zemědělce, které budou odděleny od produkce. V současném rozpočtu je to 85%, takže postupujeme eh, v otázkách oddělování. Máme navýšení e, přímých e, podpor 603, 638 milionů, jak odděleně, tak e, společně, což spadá značně do toho phasing inu pro nové členské státy. Ten proces by měl být dokončen v roce 2013, takže to bude mít dopad až na rozpočet roku 2013. V rozpočtu na rok 2011 bude i nadále podpora pro zvláštní program, kterého se účastní 18 členských států. A myslím si, že eh, by se toho měly snažit účastnit všechny členské státy. Jedná se o osoby, které byly postiženy nějakou přírodní katastrofou. A potom, co se týká ovocného režimu, tam je navýšení. V současném programu máme čtyři členské státy, které se rozhodly, že nebudou se dále účastnit a rozpočet, který eh, jim původně náležel, byl teď rozdělen mezi další členské státy. Eh, na eh, školní rok 2010 až 2011 eh, se z toho stáhly dva členské státy, ale přihlásily se další členské státy, které chtějí jen část finančních prostředků, které jim byly původně přiděleny, takže to zase rozdělí mezi ostatní. Máme snížení u přidělení pro veterinární a fitosanitární opatření 374 milionů a teď to bude 343, tam je tedy snížení a zase bych postupovala v této otázce obezřetně, protože si nejsme úplně jistí, co se vlastně stane, jestli nebudou nějaké další choroby, ať už zvířat nebo rostlin. Takže by bylo možné, že se pak stane něco, co to financování navýší. My jsme uh, se ptali členských států, jestli mají nějaké návrhy na pilotní projekty v oblasti zemědělství a dostala jsem reakce, uh, které se týkají uh, nastavování cen na Mm, trzích s mléčnými výrobky, to je zajímavé a ráda bych si vyslechla další návrhy, pokud nějaké máte. Chtěla bych poděkovat jak našim kolegům z rozpočtu, tak komisi. Tohle je úplně jiný postup, podle kterého teď postupujeme. Pan předseda říkal, že na to nemáme moc času, měli jsme docela dobrou výměnu informací a nemohu ani dostatečně zdůraznit, jak důležité je, aby náš výbor se sledoval rozpočet nejen na rok 2011, ale aby už teď sledoval, co se stane až do roku 2013, protože to budou velice nesnadná léta a musíme vědět, co se děje. Takže, pane předsedo, to je zatím všechno. Ráda se teď vyslechnu komentáře kolegů. Děkuji. Grazie, grazie, onorevole. Já vám velmi děkuji, paní McGuinness. My naprosto souhlasíme s tím, že je třeba neustále monitorovat situaci. A teď dám slovo panu Stefanu Lefol. Já jsem chtěla paní McGuinness poděkovat za její práci a zvláště za tuto prezentaci. Nicméně chtěla bych komisi říci, jak už to říkala i kolegyně, že máme určitou marži v rozpočtu na rok 2011, které ovšem eh, většinou jsou v tom fondu pro řízení trhu, pro tržní opatření. A já bych tady rád věděl, Jak je možné, že komise anticipuje tak pozitivní vývoj na zemědělských trzích v nadcházejícím roce? Aby to ospravedlnilo takové snížení finančních prostředků na řízení trhu. Protože paní McGuinness říkala, ať se k tomu vyjádříme. Takže já bych rád věděl, jak to je. Myslím, že to nemůžeme nechat projít jen tak, aniž bychom dostali nějaké jasné vysvětlení toho, co komisi vedlo k tomu takto snížit ty finanční prostředky, protože ty trhy jsou i teď dost nízko. A pokud náhodou budou i nadále klesat, tak ty mechanismy, které jsme měli k dispozici, abychom mohli intervenovat. Já jsem mluvil, nedávno slyšel, co říkala komise o otázce obilovin, tak na tom budeme špatně. Uh, takže to je jedna věc. A za druhé, v diskuzi, která proběhla ve Štrasburku, jsem eh, položil komisaři otázku na využívání toho eh, slavného mléčného fondu těch 300 milionů euro. Vy jste říkali, že 12 milionů už bylo použito. Já si myslím, že na zemědělském výboru bychom měli jasně žádat po komisi, aby nám řekla, jak to vypadá. My jsme hlasovali pro tento fond, je to docela velký fond. Je to pro produkci v sektoru, který se nachází teď eh, v nesnázích a nevíme, jak jsou tyto peníze v současné době využívány. myslím si, že na, tohle, na tomhle je třeba trvat. Nicméně ještě jednou bych chtěl varovat proti snižování těch finančních prostředků, které se týkají řízení trhu. Děkuji, Stefane. Eh, Erans Garcia. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda poděkovala paní McGinnis za její práci, která byla velmi těžká, ještě bude. Ehm, máme málo peněz a kromě tomu čas hraje také proti nám. Krize potravinářského systému z posledních let je jednoduše skutečností. Eh, také samotní výrobci eh, v jednáních s VTO moc nepostoupili. Dále také eh, problémy s kontrolou vnějších hranic v EU. Já si myslím, že jsme právě došli do chvíle, kdy musíme postoupit vpřed. A já proto navrhuji následující. Myslím si, že bychom měli připravit následující práci komise, protože když chceme, aby se zlepšila a zvýhodnila eh, produkce EU vůči produkci třetí států, tak si myslím, že bychom měli proto něco dělat. Proto já navrhuji informační kampaně na místech, kde se samotné potraviny prodávají, ale také eh, lepší informační kampaně pro eh, školy, pro eh, ženy v domácnosti, pro asociace výrobců a spotřebitelů a tak dále a tak dále. Takže to, co musíme udělat, je hlavně zvýšit povědomí tak, aby konečný spotřebitel věděl, co si vlastně kupuje v supermarketu, jaký rozdíl je mezi jedním výrobkem a tím druhým. Takže pokud byste s tím souhlasili, tak si myslím, že bychom eh, v rámci tohoto pilotního eh, projektu mohli vypracovat to, na čem by v podstatě měla pracovat komise na celoevropské úrovni. Ehm, protože když budeme schopni vysvětlit rozdíly mezi výrobky a vysoké standardy, když vysvětlíme, co to jsou aspekty životního prostředí, co to je pohda zvířat, tak to bude mít eh, pozitivní dopady na ochranu eh, zvířat a výrobku a také ale na ochranu spotřebitele. To znamená, že spotřebitel bude mít větší svobodu, bude lépe informovaný a díky lepší informovanosti bude daleko svobodnější a my budeme žít všichni v daleko transparentnějším a demokratičtějším systému. Takže já bych právě z tohoto důvodu navrhovala něco takového. Já si myslím, že bychom také měli lépe zhodnotit Eh, snahu na celoevropské úrovni, která eh, vychází například z toho evropského značení, se značení původu a tak dále. Děkuji. Já vám velmi děkuji. Teď místo předseda Nikulesko a potom Kampula Santos. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji paní Megines za její prezentaci. Myslím si, že to byl dobrý nápad eh, žádat kolegy o konkrétní komentáře k těm pilotním projektům a já bych chtěl také navrhnout jeden pilotní projekt, který se týká programu, který byl podobný jako program Erasmus, ovšem bylo by to pro mladé zemědělce. V podstatě eh, Erasmus to byla taková naše inspirace. Měli jsme takovýto program pro mladé podnikatele a chtěl bych něco takového i pro mladé zemědělce, kteří potřebují také nějakou přeshraniční výměnu eh, dobrých eh, praktik, musí se dozvědět, co se děje v jejich eh, doméně. Já jsem mluvil s Michelem Dantanem, s paní Garcia a s dalšími a chtěli bychom vydat k tomuto takové písemné prohlášení, aby byl mm, vytvořen takovýto pilotní projekt, takovýto program. Bylo by dobré, kdybyste ji podepsali. Děkuji. Nikolesku. Děkuji, pane Nikolasku. Luis? E pane předsedo. Já jsem chtěl říct v podstatě úplně to stejné, co právě řekl pan Lefol. E, to znamená, že mě klidně můžete přeskočit. Já jsem v podstatě chtěl hovořit pouze o, o obavách e, z budoucnosti, co se týče vývoje na trzích s potravinami. Ale myslím si, že už to bylo řečeno, takže mě můžete přeskočit. Dobře, pan Sikersky a potom komise. Bardzo krótko, czy mamy informacje dotyczące... Jen velmi krátce. Máme nějaké informace o revizi rozpočtu? Proběhne něco? Máme informace? Děkuji. Grazie. Io direi, uh... Děkuji. Já bych řekl, nejdřív dáme slovo komisi paní Kristýn Borgman a potom se vyslechneme ještě paní McGuinness. Takže prosím, zástupně komise. Signora Kristýna Borgman. Paní Kristýna Borgman. Děkuji, pane předsedo. Ano. A děkuji paní McGuinness. Já myslím, že to malé slyšení, které proběhlo minulý týden, nám také pomohlo vysvětlit určité věci. Než se vrátím k některým vašim dnešním připomínkám, ráda bych upozornila na to, že dnes v době, kdy probíhá toto zasedání, jsme poslali jak do výboru Agri, tak KOBu pracovní dokument pro rozpočet, zemědělský rozpočet na rok 2011, který obvykle posíláme do jiných výborů a vzhledem k tomu, že teď má pravomoc rozšířené pravomoci u rozpočtu, poslali jsme úplnou verzi dokumentu i do vašeho výboru a zpravodajům. Měli byste to tady mít k dispozici, jsou tam všechny údaje, co se týče množství, sazeb a také toho, jak jsme dospěli k určitým číslům ale možná několik připomínek k tomu, co se zdá být nejdůležitější věcí pro vás v současné době, a totiž tržní očekávání a proč komise dospěla k takovémuto rozpočtu, to řekl několik z vás. Rozpočtu, který je mnohem nižší než loni. Je to pravda a hlavní důvod je ten, že rozpočet, který navrhuje komise, je o 839 milionů nižší v rozpočtu pro mléčný sektor jenom 140 milionů, v tom návrhu rozpočtu na rok 2011 a 80 milionů z toho je na mléko do škol. Proč? Proč to komise může říct? Je to proto, že v době, když komise pracovala na návrhu rozpočtu, nebyly žádné vývozní náhrady v mléčném sektoru a také žádné veřejné uh, uskladnění. Ani v období, kdy jsme prodloužili ty, ta intervenční období v loňském roce. A Teď ta intervenční období začala v letošním roce. Taková byla tedy očekávání komise. Já jsem si jistá, že tento výběr jistě vzal na vědomí, že trh s mléčním e, eh, výrobky vypadal loni úplně jinak než letos. Takže jak zohledníme případné krize? Za prvé, stále tady máme ještě pozměňující dopis pro zemědělství. Ještě jste si všimli, že komise má v úmyslu navrhnout změnu pro zemědělství, opravný rozpočet pro zemědělství a to v říjnu tohoto roku. A proto, dokud dojde, pokud dojde k nějakému vývoji na nějakém trhu, včetně obilovin, o tom mluvil pan Lefol, podíváme se na to. Tak na tom tedy jsme. Za druhé, je tady určitá marže u přímé podpory. Je to 719 milionů, je to možná nižší, možná, že se to sníží po změně rozpočtu, nicméně marže tam je. A v případě krize může komise navrhnout změnu rozpočtu bez ohledu na to, jaká marže tam zůstane, až se rozpočtové orgány dohodnou. A možná pár slov k tomu mléčnému fondu. Ano, je pravda, že k 31. březnu jen dva členské státy provedly platby a oznámili je komise 20. února, pardon, dubna. Nicméně 31. březen bylo, datum byla lhůta, kdy měly členské státy oznámit komise, co udělají. Platební lhůta je 30. červen u tohoto opatření. A samozřejmě se zájmem očekáváme, jaká budou čísla za duben, květen a červen. A právě v tomto období by těch 300 milionů mělo být vyplaceno. Tolik toho vám můžeme říct teď, ale mohu vám také říct, jak uváděla paní McInnes, že členské státy dali na vědomí komisi, co s těmi penězi udělají a teď je na nich, aby ty prostředky tento měsíc minulý měsíc, tento měsíc a příští měsíc vyplatili. Tak na tom tady jsme u toho mléčného fondu. A pokud je o tržní očekávání, a myslím, že pilotní projekty nechám na výbor, aby si to projednal sám. Děkuji. Bene, ringraziamo. Dobře, děkuji. A teď dám slovo paní McGuinness, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že mohu být stručně eh, po vysvětlení komise, nicméně byla bych ráda, kdyby komise vzala na vědomí, že tento výbor má určité obavy, co se týče optimismu na trhu. Sdílíme optimismus, ale jsme také realisté, pokud jde o to, jak by se trhy mohly vyvíjet. A pokud tomu správně rozumím, ta reálná eh, eh, marže je skutečně jenom 140 milionů, pokud dojde k krizi, takže si musíme být vědomi toho, že bychom měli k dispozici méně peněz, kdyby nastala krize. Ještě jednou děkuji komisi za vysvětlení, co se týče mléčného fondu. Bude to všechno vyplaceno do konce června. Možná, že je tady otázka, na kterou nemusíme odpovědět teď, ale pokud vznikne krize, zemědělci budou potřebovat peníze okamžitě, takže včasnost plateb je záležitost, kterou musíme zvážit. A není tedy přímo k otázce pilotních projektů. Požádala bych kolegy, kteří měli návrhy, aby mi poslali e-mail přímo. Nicméně děkuji za oba nápady ten projekt typu Erasmu, já myslím, že zemědělství by nemělo být vyloučeno z takových věcí, takže mi to připadá jako dobrý nápad. A ten nápad pokusit se dát spotřebitelům lepší informace o standardech a produktech, to mi připadá logické. Takže ještě jednou děkuji kolegům, kteří se zapojili. Samozřejmě vítáme i další nápady na pilotní projekty. A ještě chci zdůraznit výboru, nebo komisi, že tento výbor má určité obavy, pokud o vývoj zemědělských trhů a pokud bude nutné pozměnit rozpočet v říjnu tohoto roku, samozřejmě si na to se zájmem počkáme a děkuji komisi za pomoc. Děkuji. Bene, grazie. Dobře, děkuji paní McGuinness. A pokud už nejsou další vystoupení, výborně a budeme pokračovat eh, ve stejném stylu a kontrolovat situaci. A teď bych prošel k poslednímu bodu na pořadu jednání. To je informace komise o komitologii, co se týká otázky biovína. A tady bych chtěl upřesnit, když mluvím o té komitologii, že komise navrhla několik změn nařízení 889 z roku 2008, abychom stanovili pravidla pro implementaci nařízení Rady 834 z roku 2007, které obsahuje ustanovení, které se váží na biovíno. Bylo rozhodnuto, eh, že náš výbor bude informován o rozhodnutí, které přijme eh, výbor pro řízení otázek vína 26. dubna tohoto roku a že budeme informovaní tedy o některých změnách řízení pro biovíno. Nicméně eh, ten eh, řídící výbor ještě nepřijal rozhodnutí. A my jsme rádi, že tady máme komisi, která nám také bude prezentovat svůj návrh. A je to velmi důležité, protože je to takový konkrétní příklad důležitosti komitologie a jaký má dopad na rozhodování v parlamentu. My víme, v tomto případě nás komise informovala, děkujeme, že přišli mezi nás a stejně tak bychom rádi byli informováni o všech dalších citlivých otázkách, které jsou projednávány na výborech v radě. Takže já dám tady slovo zástupci komise z DG Agri, aby nám mohl to rozhodnutí prezentovat. Prosím. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak to bylo řečeno panem předsedou, já bych vás chtěl informovat o tom, jak postupujeme v naší práci při snaze stanovit nějakou evropskou normu pro pěstování biologické vinné révy, která by tedy byla v souladu s normami, které máme pro biozemědělství. Dovolte mi, abych vám nejdříve poskytl kontext zemědělské legislativy. Jak říkal pan předseda, máme evropské nařízení, kde se stanoví normy pro biozemědělství. Je to nařízení 834 07. Nicméně evropské bionormy mají určité mezery. Protože otázka vinné révy je tam sice pojednána. Nicméně její pěstování a e, produkce vína z ní byla zatím schválně vynímána. Takže my můžeme certifikovat e, biologické hrozny, ale ne biovíno. A o to tady jde. Ostatně na lahvích, když se podíváte na etikety, tak je tam certifikát pro hrozny, ale nikoli pro víno jakožto produkt. Akční plán pro biozemědělství si tedy stanovil takovýto cíl. Byl to akční plán, na kterém jsme se dohodli v roce 2004. A stanovili jsme si jako cíl vytvořit eh, nějaké normy pro výrobu vína podle biopostupů a zajistit tomuto dostatečnou legislativu. To je cíl, který byl dále potvrzen, když se jednalo o nařízení Rady v roce 2007. Takže komise začala na tomto pracovat Nejdřív tím, že jsme financovali takový výzkumný projekt, jmenoval se Unwine. Trval tři roky, účastnilo se toho několik členských států, také tam probíhaly praktické experimenty na více než tisíci hospodářství, kde se produkuje víno z biohroznů. Takže ten projekt má vědecké základy. Potom eh, jsme sestavili takový návrh nařízení, o kterém se jednalo během roku 2009 pětkrát eh, na eh, výboru pro regulaci biozemědělství. A to je příslušný výbor pro aktualizaci tohoto nařízení. Potom v roce 2010, tedy na začátku dubna, mohla komise schválit návrh pro pravidla produkce biovína. Ten návrh vychází z diskuzí, které probíhaly až doteď tedy a také z výsledků toho výzkumného projektu. Abych vám ten návrh popsal, řeknu vám stručně, že vycházíme z obecných pravidel, která máme eh, v SOT pro víno. Takže je to pořád víno, nejsou tam žádné výjimky. Jsou to stejná pravidla, jako máme eh, v tom eh, nařízení 606 z roku 2009. Zůstává pořád platné. Určité restrikce, které máme u enologických praktik, tam platí i nadále. Některé eh, praktiky nejsou povoleny pro výrobu biovína, protože a jsou považovány za praktiky, které mění povahu toho původního produktu. No a potom je tam také seznam látek, které jsou povoleny, jich zhruba 40, které jsou tedy povoleny při produkci biovína. A jak jsem říkala, pane předsedo, ten eh, návrh je eh, projednáván tím výborem pro regulaci biozemědělství. Byl na pořadu jednání jejich zasedání 26. dubna a další zasedání je sláno na 18. května. A tam se tedy vyjádří stanovisko tohoto výboru. Byli jsme informováni, že ve většině členských států je riziko, že se nedosáhne většiny pro podporu tohoto nařízení eh, bylo nám řečeno, že některé technické otázky prostě nezískají podporu dostatečného počtu členských států. Je tam hlavně technická otázka maximálního obsahu sulfátů v biovíně a návrh komise v této otázce stanovil takový maximální strop, který je oddílný, odlišný u každého druhu vína, jako v SOT, no a u biovína bude nižší. To by právě mělo odlišit biovíno od e, tradičního vína. Takže to je otázka, ve které se členské státy nedohodly a možná, že nezískáme podporu většiny. A v takovémto případě, pokud nebudeme mít většinou podporu toho 18. května, tak nastoupí komitologie, tak, jak funguje teď, to znamená tak, jak je stanovena v rozhodnutí rady eh, z roku 99. Takže po 18. květnu, v případě, eh, že to bude hlasováním zamítnuto, komise svůj návrh předá radě. Rada bude mít tři měsíce na to, aby přijala nějaké rozhodnutí. a předá svůj návrh také Evropskému parlamentu, aby ho o něm informovala. Takže naše vystoupení tady by vám mělo poskytnout takové předběžné informace o tom, jaký postup eh, nastane v případě, že hlasování bude záporné. A chtěl bych ještě upřesnit, že komise si přeje schválit eh, normu pro biovína pro vinobraní 2010, aby naši producenti mohli certifikovat své biovíno už od tohoto roku. Děkuji vám za vaši pozornost. Dobře. My tady velmi děkujeme eh, výkonné komisi a jejímu zástupci a mám tady už několik eh, řečníků, tak eh, začneme s diskuzí a potom možná ještě zmíníme otázku metody. Tak nejdřív Herbert Hoffman a potom paní Luling. Děkuji, pane předsedo. Já považuji za velmi rozumné, že v tuto chvíli budeme regulovat i biovínu a ne pouze víno z biologické vinné révy. A co se týče těch sulfátů, o kterých hovořil zástupce komise, já si myslím, že to, co navrhuje komise, není rozumné. Zástupce komise právě řekl, že podle obsahu sulfátu bychom mohli určit, co je biovíno a co ne, ale co mají sulfáty, eh, do, co dočiní s biovínem protože sulfáty jsou vždy používány při výrobě vína. A e, kromě toho se používá úplně stejně při biovína jako u vína. E, Ehm, možná, že u biovína jsou sulfáty dokonce důležitější, protože u biovína eh, na podzim se může stát eh, například, eh, že ten obsah nebo to použití sulfátů je ještě potřebnější, takže já tomu moc nerozumím, proč komise tedy trvá na tak drastickém snížení SO2 a proč to tedy takovýmto způsobem blokuje. Eh, hlavně ve severských nebo severnějších členských státech, co se tedy teď týče těch eh, producentů eh, vína, tak právě u nich by to mohl být problém. Dále, no, co se týče té termostability, mm, tady komise navrhuje snížení teploty, ale to také nemá vůbec žádný smysl, protože pokud byste chtěli s pomocí teploty stabilizovat, eh, tak to v podstatě taky nemá cenu, protože z technického hlediska to v podstatě eh, není eh, rozumné. Já si myslím, že ve chvíli, kdyby tedy komise upustila od těchto dvou věcí, tak velmi rychle bychom mohli dojít ke schodě, ale pokud neupustí, tak ne. Děkuji, Herberta. Teď má slovo paní Luling. Děkuji, pane předsedo. Já vám musím říci, že celá ta skupina pro víno jsme jednali s odborníky. Já jsem dokonce komisi zaslala písemnou otázku a nedostala jsem na ní uspokojivou odpověď. Já si myslím, že musí být jasné, že je třeba, aby bylo možné produkovat biovíno, a to ve všech regionech, kde se víno produkuje, a každý rok včetně extrémních počasových podmínek v každé eh, zemi, v každé struktuře, která, která produkuje víno. A ta otázka obsahu sulfátů, no pokud to chcete nějak omezit, tak je třeba vědět, že toto povede k narušování hospodářské soutěže protože když chcete snížit obsah sulfátů, což nikterak nechrání zdraví, naopak, nedostatečný obsah sulfátů může dokonce podpořit rozvoj podezřelých ze sanitárního hlediska látek, například biogenního aminu. Abyste tedy získali stejnou kvalitu a stejnou kapacitu produkce vína, ten obsah sulfátu musí být stejný, protože neexistuje žádná alternativní, neexistuje žádné alternativní řešení kromě používání sulfátů. Takže pokud komise udělá to, co má v záměru, tak naruší hospodářskou soutěž a nebude to ani v zájmu spotřebitele. Já tady mám stanovisko takového odborníka na produkci vína v Německu a tam se říká, Snížení SO2 u biovína považujeme za nesprávný krok. A proto odmítáme, aby hlavně za evropských klimatických podmínek toto mohlo vést k narušení hospodářské soutěže. A potom je tady ještě druhý bod. Myslím, že o tom už mluvil kolega. A druhý nesrozumitelný bod je návrh komise, který chce snížit teplotu na maximálně 65 stupňů, hlavně při krátkých eh, při krátkém využití tepla pro biologickou stabilitu, protože to neodpovídá současné praxi. Takže to jsou dva důvody, proč bychom neměli podpořit návrh komise. A myslím, že bychom neměli ještě více narušovat hospodářskou soutěž mezi jednotlivými regiony a jednotlivými druhy vinné révy, jednotlivými zařízeními, kde se produkuje víno. Neměli bychom tady nastavovat nějaká omezení, která nakonec naruší rozmanitost našeho vinného trhu a ostatně bylo by to také nevýhoda našeho trhu s vínem oproti třetím zemím a doufám, že komise si uvědomí, že toto je chyba. Žádné další řečníky tady nemáme, tak než dám slovo panu Ilotovi, aby mohl odpovědět, bych si dovolil něco říci k tomu postupu, ne k věcným otázkám. Je zcela zásadní, Pokud má komise podle stávajících pravidel přijít sem a prezentovat nám tady ten návrh, tak ať přijdou dřív, než padne rozhodnutí. Přijďte sem na zemědělský výbor, protože přijít sem prezentovat rozhodnutí, eh, které už bylo přijato, to pro nás není příliš zajímavé z hlediska našeho možného přispění k celé věci. Dnes Eh, to bylo dobré, protože ten výbor se ještě nerozhodl, takže my jsme mohli nějak přispět eh, našimi výsledky, eh, našimi příspěvky našich kolegů a byli bychom rádi, kdyby toto bylo běžné a kdyby se tak dělo i u otázek, které jsou politicky citlivější pro náš výbor. Například víme, že už existují návrhy zasedání výborů na tento měsíc, které by měly výrazně změnit pravidla eh, rady eh, v sektoru eh, ovoce a zeleniny a chtěli bychom vědět, o oč jde a o čem hodlá komise rozhodnout, aniž bychom o tom zatím věděli. Takže děkuji, pan Ilo. Děkuji, pane předsedo. Abych odpověděl na ty dvě vystoupení, na ta dvě vystoupení, která tady byla přednesena. Tak nejdřív k těm technickým otázkám. Co se týká například teploty. Ano, co se týká teploty, tak to ošetření teplem je většinou povoleno u tradičních vín a tam není žádné teplotní omezení. Nicméně u biovín se zdálo být vhodné stanovit nějaké omezení, aby nedošlo k úplné sterilizaci produktu. A aby byl uchován, aby byla uchována původní povaha víny, vína, vinných hroznů a vinné révy. Komise navrhovala maximální teplotu 65 stupňů, což je relativně vysoká teplota a v současné době se používá ve většině zařízení, kde se produkuje víno a vypadá, že s tím žádný zvláštní problém pro biovíno není. Potom, co se týká sulfátu, tak to je kontroverzní otázka. Je pravda, že máme maximální omezení pro tradiční vína a je to 150 mg na litr na červené víno, suché víno. 200 mg na litr pro bílé víno a růžové víno také suché. Pro sladší vína eh, to může být více až 400 mg na litr. A to tedy platí pro tradiční víno. Nicméně náš výzkumný projekt ukázal, že ve všech evropských regionech producenti vína, respektive vína z biohroznů, mohou vyrábět víno, aniž by dosahovali takovýchto stropových hodnot. A to nebylo konstatováno na základě jen malého vzorku. Měli jsme širokou studii, která studovala více než tisíc zemědělských zařízení. Takže si myslím, že by bylo klidně možné nastavit limit na 50 až 60 a to pro všechny producenty, i pro ty, kteří se nachází eh, v regionech, které jsou méně vhodné k produkci vína, jako regiony na severu Evropy. Nicméně diskuze také ukázala, že stanovení nějakého přísného limitu, například to drasticky snížit na 50 by mohlo být pro některé producenty problematické, pro producenty, kteří nejsou eh, zvyklí používat určité technologie nebo během špatných roků. A proto jsme navrhli snížení jen o 33 u suchého červeného vína, to znamená na 100 mg na litr, a 25% snížení pro bílé víno. To půjde tedy z 200 na 150 mg. A pro ta sladká vína, která, jak víte, potřebují větší stabilizaci, takže mají často více sulfátů, je to snížení velmi malé, jen o 30 mg. To se týká například toho ledového vína, tam to může jít až na 370 eh, mg na litr což naprosto stačí. Jsou tato čísla realistická? Já jsem tady slyšel určité kritiky, ale já si myslím, že bychom se toho neměli bát. Producenti by neměli mít strach z takovýchto omezení, protože je naprosto možné produkovat dobré certifikované biovíno a přitom respektovat tyto limity je tam ta důležitá otázka toho, že v některých letech je velmi špatné počasí. Ano, ale komise k tomuto má takové pravidlo flexibility, které říká, že ve výjimečných klimatických podmínkách producenti v nesnadné situaci v konkrétním roce budou moci zvýšit eh, obsah sulfátů až na povolené maximum eh, pro tradiční vína. Takže z toho jsme vyvodili, že eh, pro většinu producentů v Evropě, kteří produkují biovíno, eh, by toto neměl být problém a mohly by fungovat v rámcích těch limitů, které navrhla komise. A to vychází z, finanční, eh, z vědeckých poznatků, bylo to také ověřeno v terénu a navíc to můžeme srovnat eh, se soukromými normami, které platí v Evropské unii nebo ve třetích zemích. Tyto soukromé normy se aplikují jak na jihu, tak i v méně vhodných oblastech, i v severních oblastech Evropské unie. Tyto soukromé normy nepředpokládají vyšší obsah sulfátů než eh, ten, který navrhuje komise. Některé jsou dokonce ještě přísnější než návrh komise. Takže si myslím, že ten návrh je naprosto realistický a umožní nám konečně jasně definovat biovíno na evropské úrovni. Děkuji, dámy a pánové. Dobře. Děkujeme komisi. A já bych řekl, pokud nemáme žádné další připomínky, abychom teď eh, včas. Ale vidím, že paní Luling se ještě hlásí, tak prosím. Ještě jednu větu, pane předsedo. Já věřím vinařům, kteří říkají, že to nejde a že to může vést k narušení hospodářské soutěže. Já věřím víc jim. Já věřím daleko víc těm opravdovým vinařům, než těm, kteří sedí v kanceláři a píší eh, nějaké legislativní normy, protože já se ptám, mají oni opravdu všechny odborné vědomosti, které potřebují? Já si myslím, že nemají. Mají je ti, kteří opravdu to víno vyrábějí samotní vinaři a tady bychom měli dávat opravdu pozor. Grazie ancora, madame Allora... Ještě jednou vám děkuji, paní Lulinka. Uvidíme se tady v 15 hodin na ten workshop o fungování potravinového řetězce.